Dobré odpoledne. Dovolte, abych zahájil zasedání výboru pro dopravu a cestovní ruch. Máte před sebou návrh pořadu jednání pro nadcházející dva dny. Doufám, že jsou s ním všichni spokojeni. Děkuji. Dále máme na programu schválení zápisu. Má někdo nějaké připomínky, dotazy k zápisu? Nemá, takže tím můžeme zápis považovat za schválení. Dobře, děkuji. A další bod je jednotný evropský železniční prostor pro jednání pozměňovacích návrhů. Zpravodajka paní Srakiany. Paní Srakiany, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych eh, výbor seznámila se situací. Spolu se stínovými zpravodaji jsme hovořili o kompromisních návrzích týkající se přepracování eh, této směrnice. Jedná se především o regulační ehm, orgán financování aktiv přenesené pravomoci a článek 13. Shodli jsme se na to, aby regulační orgán byl pověřen kontrolou hospodářské soutěže, tak aby se zamezilo jakékoliv diskriminaci. Předseda a správní rady eh, Rada regulačního orgánu by podle kompromisních pozměňovacích návrhů měly být jmenováni národními parlamenty, respektive příslušnými parlamenty. Dále je třeba, aby tento, tato osoba byla nezávislá, aby jednala zcela samostatně, aniž by byla nějak ovlivňována vládou nebo jiným veřejným či soukromým subjektem. Tato osoba by měla reagovat na případné stížnosti a to nejpozději do měsíce po obdržení informací. Je také třeba, aby v případě potřeby tento orgán zjednal nápravu, jsou uvedeny v textu měsíční lhůty pro činnost regulačního orgánu. Především jsme tedy zdůrazňovali nezávislost regulačního orgánu s tím, že by měla vzniknout také síť jednotlivých národních regulačních orgánů, aby se mohly navzájem informovat o své činnosti. Tato síť by se měla scházet pravidelně na vyzvání komise. Za tímto účelem je také třeba, aby komise zajistila aktivní spolupráci mezi jednotlivými regulačními orgány s tím, že komise by zasáhla v případě, že by tyto orgány nenaplňovaly svůj mandát. Dále by také měla vzniknout databáze, do níž by eh, národní orgány zasílaly údaje o reklamačních postupech, zahájení tohoto postupu, zjišťování důkazů, konečné rozhodnutí zúčastněné strany, hlavní problémy řízení, Eh, měly by to být prostě údaje, které také mohou být užitečné pro mezinárodní železniční společnosti. Tolik tedy k těm regulačním orgánům. Dále pak tady byla otázka financování. V těch kompromisních pozměňovacích návrzích předpokládáme, že ten správce infrastruktury by měl hospodářský plán, včetně financování, kde by bylo zaručeno, že ten dotyčný žadatel má tedy schválen hospodářský plán. Dále je také třeba eh, garantovat, eh, že to účetnictví provozovatele infrastruktury není ve schodku po dva po sobě jdoucí roky a je třeba, aby tam byla tedy zajištěna rovnováha mezi eh, náklady na infrastrukturu, včetně záloh, které platí stát, a mezi tedy zisky. Dále musí být také zajištěna vyvážnost vzhledem k úrokovým sazbám a k financování dlouhodobé udržby na posledním zasedání stínových zpravodajů, kde jsme hovořili o kompromisních návrzích, jsme hovořili o nediskriminačním přístupu provozovatelů infrastruktury k železnicím a veškeré železniční podniky tedy měly mít přístup ke eh, kolejovým eh, systémům nebo ke kolejovým trasám tak, aby byl zajištěn rovný přístup. S tím, že regulační orgán, národní regulační orgán také e, zajistí lhůty, pokud jde o přístup k asistenčnímu centru. V případě, že budou, e, nebude znemožněn ten, tato příslušná služba, musí e, provozovatel ukázat, že existují i jiné alternativy a žadatel musí mít možnost přistoupit k těmto alternativám bez výrazného navýšení nákladů. Pokud ani to není možné, Eh, je třeba najít další možnosti. Pokud asistenční centrum nebylo využíváno nejméně jenom jeden rok, může být používáno i pro vedlejší činnosti mimo železniční. hleda, že by provozovatel zařízení eh, prokázal, že bylo, eh, byl zahájen nějaký postup změn s možností využití železničními podniky. Takže to jsou takové první body. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, tam máme e, také kompromisní návrhy, jsou to body, o nichž jsme diskutovali se stínovými zpravodaji. Po zasedání výboru pro dopravu proběhne další jednání stínových zpravodajů a tam budeme řešit otázky přílohy 3, e, článku 30, 31, 32, příloha 7, 8, 30, 31, článek 15, přílohy 1, článek 6 a 7, přílohy 1a a dále budeme ještě diskutovat o pozměňovacích návrzích, které se týkají otevření trhu. Takový je tedy harmonogram dalších prací. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji, pan Kön za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce. Samozřejmě se ukázalo, že tato problematika je velmi rozsáhlá. Liberalizace a otevření evropského železničního trhu je téma, kde musíme zohlednit celou řadu věcí, abychom vypracovali praktická řešení. Nechci opakovat vše, o čem již správně pohovořila paní zpravodajka. Momentálně se nacházíme v vývojovém procesu. Už došlo k určitému zblížení, co se týče aktů v přenesené pravomoci, financování Eh, členských států a také toho regulačního úřadu, to je jedno z ústředních témat. Protože to bude to klíčové místo pro zpřístupnění trhu pro všechny účastníky konkurenty na trhu. A proto je důležité, aby ten vnitrostátní regulační úřad neměl těch úkolů příliš mnoho, aby se pak nemuseli psát o celé řadě věcí zprávy, ale je důležité se zaměřit na hlavní funkce. A to je kontrola cen, cenových systémů, je to otázka výše cen a otázka struktury cen, jakým způsobem se vypočítávají ceny, fixní náklady, flexibilní náklady, ceny za infrastrukturu. A potom je to otázka ceny za eh, využívání dílen. To musí být také transparentní, pro všechny účastníky trhu, také poskytování paliva. Je to musí být jasné. Také je zásadně otázka, kdo bude mít přístup na evropský trh. A licencování železničních společností je významná věc. Tyto společnosti musí splnit určitá kritéria, aby se mohly stát účastníkem trhu, ovšem trvá to velice dlouho, eh, možná dva roky, Eh, měli bychom tuto lhutu zkrátit na 6 eh, měsíců, o tom ještě budeme intenzivně diskutovat. Také je nezbytné, aby zde fungovala spolupráce s vnitrostátními bezpečnostními agenturami a je tu také otázka zaručení interoperability. Co se týče těch servisních služeb, Jistě, je možné v rámci toho upravit celou řadu věcí, ale to je skutečný segment trhu, a železniční společnosti většinou jsou vlastníky eh, servisních zařízení a dílen. A nám se nepodaří je zákonně nějakým způsobem vyvlastnit a říci, tak v železniční společnosti, když nevyužíváš své servisní zařízení, tak je musíš otevřít trhu. To bude těžký proces. Důležité je a nezbytné je, aby pro účastníky trhu byly k dispozici servisní služby e, náležitým způsobem. Pak je to otázka, na jak dlouho železniční společnost dostane smlouvu, potom budou schopni také vybudovat například své vlastní servisní střediska pro specifické úkony a pro svoji specifickou techniku. K tématu infrastruktury a manažerů infrastruktury k tomu jsme předložili kompromisní návrh, ale musíme jej ještě intenzivně projednat. Za EPP potřebujeme vypracovat společné stanovisko, bude to jistě složité, ale já doufám, že se nám podaří se shodnout na pěti základních pravidlech je tu zásadní otázka transferu prostředků mezi manažerem infrastruktury železničící a železniční společnosti. To musí být transparentní, potom eh, vyučtovávání nákladů, peníze, které vydělává manažer infrastruktury, ty tam musí také zůstat a příspěvky členských států prostřednictví finančních eh, smluv a smluv o dílo tam musí také zůstat. To jsou takové různé zásadní otázky musíme prostě vidět, jak najdeme společnou cestu, aniž bych nyní zacházel do nějakých přílišných detailů. A ten unbundling, který jsme snížili směrem k holdingovému modelu, to bychom neměli zavádět ad absurdum, protože jinak bychom to tam nemuseli vůbec mít. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Starex. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím za Ramonda Ramosu, který je zpravodajem v naší frakci. Já nebudu zacházet do detailů. to by měl udělat potom on na setkání stínových zpravodajů s paní zpravodajkou, ale dovolte mi načrtnout některé hlavní linie pro naší frakci. Domnívám se, že primárně jde o otevření trhu. To je ta zásadní věc. A to je to, k čemu se musíme více přiblížit. Momentální situace v EU není ideální. A domnívám se, že to, co máme nyní před sebou, musíme použít proto, abychom se více přiblížili otevření trhu. Zásadní otázka je podle mého názoru a názoru naší frakce, že v každé zemi bude silný regulátor, který to bude moci zhodnotit který bude schopen zhodnotit za vztah mezi eh, společností spravující infrastrukturu a železniční společností je řádný, jasný a transparentní. Když se podívám na kompromisy, tak mám pocit, že některé věci jsou tam velice složité a podle mého názoru by mohly znamenat brzdu efektivity regulačního úřadu. Například článek 56, nový článek 3c. V kompromisu se uvádí, a čtu to anglicky. Communicate to the commission any draft decision related to, and then the paragrafen waar it... A potom následují odstavce, kde to je počítané. Request changes. Otázka je, kdo to udělá v rámci komise protože tedy bude 27 regulátorů, každý udělá svůj návrh usnesení, pošle ho do komise a komise musí do 14 dnů říct, ano, je to v pořádku, nebo ne, není to v pořádku. Už si dovedete dopředu představit, co se stane. Podle mého názoru to fungovat nebude. Pak je tam i řada věcí, o kterých se prostě říká, musí se o to postarat komise, nebo pošleme to komisi a uvidíme. Domnívám se, že na to bychom se měli ještě v klidu podívat, protože to neznamená zjednodušení a také to neznamená posílení národních regulátorů, protože pokud máte silného vnitrostátního regulátora, tak budete mít komisi jako jakýsi odvolací orgán a já bych raději tedy viděl nějakého evropského regulátoru, kam byste se mohli odvolat, zatím ho nemáme, ale můžeme si tím směrem vyvinout. Ale Komise by mohla eventuálně fungovat jako určitý odvolací orgán, ale ne nějaký administrativní orgán, který ještě dvojmo všechno bude kontrolovat. To bychom dělat neměli. Eh, měli bychom se postarat o silné vnitrostátní regulátory. Podle mého názoru je jasné, že vnitrostátní regulátoři, jako o tom hovořil kolega Kuhn, se musí postarat o transparentnost. To znamená, že ve vztahu mezi infrastrukturní společností a železniční společností regulátor se postará o to, že veškeré finanční i jiné operace budou jasné. A že tedy ne, nastane nějaké upřednostňování určité železniční společnosti a infrastrukturní společnosti. O to se musí regulátor postarat. A dovolte mi, pane předsedo, ještě jednu poznámku. Domnívám se tedy, že je třeba ještě e, celou řadu věcí zjednodušit na základě těch návrhů, které zde máme. A dovolte mi ještě uvést další příklad. A rád bych požádal, abyste zohlednili dopady. Článek 8. Financování e, infrastruktury. Tam podstatě každá členská země se musí zeptat téměř eh, každé země na světě, než vypracuje strategický plán infrastruktury. A musí konzultovat opravdu kde koho. Lokální orgány, regionální orgány, eh, zájmové skupiny, zvláště odbory a nejenom běžné eh, odbory, ale i různé odvětvové musí konzultovat uživatele. Položme si otázku, kdy takový plán bude hotový. Já znám takovou zemi, kde je těžké rozhodovat, například u nás v Belgii, a když toto budeme muset všichni dělat, tak eh, strategický plán železnic budeme mít možná v příštím století. Měli bychom tedy tyto věci zjednodušit. Na mnoha místech se konzultuje a podávají zprávy, kde se domnívám, že to není úplně tak efektivní. A já vám to přečtu anglicky. to cover the financial needs of the infrastructure manager, member states shall also provide the infrastructure manager with financing. Shall. Je tam slůvko shall. Takže, ať udělá manažer infrastruktury cokoliv, tak eh, členská země se přizpůsobí. Když železniční společnost nebude dostatečně platit, protože bude dostatečně eh, fungovat, tak eh, členský stát to upraví. A všichni víme, že to stoprocentně fungovat nebude. A když se podívám na kompromisy, tak tedy k tomu říkám toto. Některé věci musíme zjednodušit a na některé věci se musíme ještě podívat a říci si, zda si skutečně uvědomujeme, jaké to bude mít dopady. Pane předsedo, také bych chtěl upozornit na to, že musíme dát velký pozor na to, zda dosáhneme potřebné koherentnosti stanoviska našeho parlamentu a zvláště v tomto výboru, protože z technického hlediska je to velice komplikovaný dokument. Je to velice komplikované jej sestavit tak, abychom měli skutečně dobrý přehled od A až do Z, eh, jaký dopad budou mít různá opatření, která žádáme také vztahy mezi jednotlivými články a přílohami, otázka transparentnosti a mnoha dalších. Vzhledem k tomu, jak se odehrává dosavadní diskuse, musím říci, že konzistentnost tu není. Naopak je zde určitá nedůvěra mezi různými skupinami. A nemyslím zde pouze politické skupiny, můžeme zde také pohlížet na parlament jinak. A já si myslím, že důležité je tedy to zjednodušení, o tom už jsem hovořil, a také konzistentnost. Pokud se tomuto výboru nepodaří vypracovat souvislý dokument, který bude mít velkou podporu a který se nebude vnitřně odporovat, to je skutečně důležitá věc a e, tato nebezpečí se tu skrývají, tak pokud se nám nepodaří takovýto konzistentní dokument vytvořit, e, tak to e, bude velký problém. Děkuji. Na řadě je pan Vandal. Děkuji, pane předsedo. I já zastupuji našeho eh, stínového zpravodaje Roberta Šileho, takže já doplním některá jeho slova i svými názory. Za prvé regulační orgán, regulační subjekt. Pane předsedo, jistě vás eh, neudiví, že když jde o vytvoření nové agentury v rámci EU, tak z toho nejsme nějak nadšení. Takže pokud se to vyvine směrem vznik nové agentury, tak jsme toho názoru, že to zachází příliš daleko. Spolupráce s dosavadními železničními společnostmi, tomu dáváme přednost, ale vytvořit nějakou nějaký nový úřad, to by pro nás byl krok zacházející příliš daleko. A za druhé zažádám zpravodajku a toto schromáždění, aby věnovali zvláštní pozornost po baltským republikám, protože jsou v unikátní a velmi složité situaci. Jde o existující železniční spojení po pobaltských republik. Ty většinou jdou směrem z východu na západ a nikoli na jich směrem na Varšavu. Takže konkurence mezi pobaltskými republikami se odehrává ve směru na východ. A tam jsou uh, také uh, dopravci z Ruska, Běloruska a Ukrajiny. A to jsou podniky, které jsou víceméně zcela závislé na státních dotacích a proto pro společnosti z pobalských republik bude velice těžké se prosadit e, v rámci další liberalizace trhu Eh, prosadit se vůči ruským, běloruským a ukrajinským společnostem. To je velice specifický problém, s kterým nyní bojujeme. Řešení vám nemůžu i hned nabídnout, ale domnívám se, že v dalším projednávání této směrnice bychom měli určitě zohlednit také situaci Eh, pobaltských republik v oblasti železnic. A neplatí to pouze pro železniční společnosti, ale také pro správce infrastruktury, protože pokud budou muset zvýšit svoji cenu, tak například lodě plující pro, do Ruska pro ně bude atraktivnější aby eh, pluli do Petěrburku a neprovozovali eh, dopravu po železnici přes Pobalské republiky. Takže my zde máme specifický problém a já žádám zpravodajku a výbor, aby se mu věnovali. Bude zde také zástupce komise, možná to bude pan Rute, tak by mě zajímalo, jak oni pohlíží na problematiku pobaltských států. S kolegou Sterksem sdílím názor, že zde jde o liberalizaci a o volný přístup na trh, který se má optimalizovat. Proto pracujeme. Viděli jsme například v Miláně, že když eh, je větší prostor pro jiné eh, na železnici, tak to potom je ve prospěch také ve prospěch zákazníků a speditérů, takže to je směr, kterým bychom měli jít, ale bude to ještě problematiké. Mám zde na mysli například vztah mezi dopravcem a správcem infrastruktury. Chceme to kompletně oddělit, ale existují státy, kde jsou spolu v jednom holdingu. A podle našeho názoru je to třeba kompletně oddělit. Nesmí být společně v jednom holdingu. Také jde o kompletní oddělení v té věci, kde říkáme, že správce infrastruktury by mohl zkoumat, zda eh, by bylo možná, by u dopravců eh, stoupaly určité poplatky. Domnívám se, že to není úkolem správce infrastruktury. Oddělení správce infrastruktury a e, přepravce má být úplné. A nejde o to, aby ten jeden eh, říkal, podívejme se, jestli je možné toto ještě navýšit cenově nebo ne. V jiných oblastech to také nemáme, takže zde bychom také měli výrazně dbát na to, jaký bude výsledek. Potom, co se týče účinků na trh. My bychom zde chtěli zabudovat i motivaci pro přepravce, aby eh, používali čistší a tižší vlaky. To znamená, při vybírání poplatků za infrastruktury e, udělat tam takovou variabilitu, tím, s tím, že ti, kdo pracují s těžšími, lepšími vlaky, budou mít také lepší e, pozici, to znamená nižší e, poplatky za používání infrastruktury. Pane předsedo, to jsou pro nás některé zásadní body pro dnešní diskusy a těším se Eh, na reakci Evropské komise, také zvláště v souvislosti s pobaltskými státy. Děkuji vám. Děkuji, na řadě je pan Kramer. Pan Kuhn řekl, že liberalizace je rozsáhlé téma. Je rozsáhlé proto, protože jsme z něj rozsáhlé téma udělali. To, co komise napsala, to bylo review záležitosti z roku 2001. Legislativní situace byla jasná. Devět let eh, spala a pak se probudila, udělala velký tlak. Otázka zní, zda to, co v Evropě existuje, je v souladu s tehdejší legislativou. Víme, že otevření trhu je ještě v dáli, neotevření trhu v železniční dopravě je víceméně pravidlo a je jenom několik výjimek, které můžeme jednotlivě uvést a zda to je nebo není unbundling, to rozhodne soudní dvůr. A my jsme se v tom ještě neposunuli tak daleko, protože zatím diskutujeme po třetí na obecné úrovni. A ty tři zásadní principy, na kterých se shodneme, tak kdybychom se tam shodli, tak bychom už měli hotovo. Protože shodneme se na tom, že potřebujeme přísného nezávislého regulátora. Shodneme se na tom, že potřebujeme transparentní toky financí, a shodneme se na tom, že service facility, servisní eh, možnosti se musí otevřít tak, aby byla možnost fungování konkurence. Ale všechny tyto věci zastínil problém unbundlingu. Pozitivní věc po posledním setkání je to, že, jsme stano, že stanovujeme lhuty a že se na tom shodneme, že už ta interpretace není rozdílná. Takže pokud tam eh, bude žádost například o slot, tak to bude do pěti dnů a podobně. Potřebujeme také databázy. Kdyby Evropská komise nebo Evropský regulátor musel všechno kontrolovat, tak by se z toho zbláznil. Potřeba bychom na to potom obrovský úřad. A zde souhlasím s panem Sterksem, že evropská úroveň by měla být jenom takovou odvolací instancí, ale když se 90% může upravit na vnitrostátní úrovni a ono to bude fungovat, eh, tak je to tak v pořádku, tak tam nemus- nepotřebujeme více Evropy. Ovšem existují i některé problémy eh, mimo naší politickou skupinu i v rámci ní jsou velcí příznivci toho, kteří říkají zásadní je oddělit podniky a infrastrukturu. Ano, my jsme pro, ale v Evropě jsou státy, kde to je přísně oddělené, ale není tam přístup. A pak jsou lidé, kteří chtějí přísné oddělení, ale zároveň předkládají eh, pozměňovací návrh, že má být channel tunnel vyňat a nebo service facilities, že ty mají platit pro všechny, ale že zde má být výjimka pro vysokorychlostní vlaky. To znamená, že si nepřejeme vysokorychlostní vlaky, aby si konkurovali. A od 1.1.2010 tam je přeshraniční provoz a není z toho zase udělám výjimku co to má znamenat. Tak buď je nějaký princip, za kterým si stojím a naším principem je otevřít trh na všech úrovních a zabránit jakékoliv diskriminaci. A co podle mého názoru také v praxi nebude fungovat, i když je to možná dobře zamýšleno, že někdo bude moci být regulačním subjektem, kdo někde dva roky pracoval eh, v železniční společnosti já vám mohu říci z německé zkušenosti, když šlo o to, kdo se stane ministrem dopravy, tak se mě zeptali, zda vím, kdo se tím může stát. Já jsem řekl, neznám konkrétní osobu, ale můžu vám slíbit, že to bude někdo, kdo předtím v rámci svého profesního života se dopravou nikdy nezabýval. A tak se také stalo. Posledních šest ministrů dopravy v Německu předtím nikdy v dopravě nepracovali. Prostě to bylo learning by doing a státní zpráva řekne, vždyť je to jedno, kdo bude ministrem dopravy, my už se o něj nějak postaráme. A já jsem proti takovémuto přístupu. Regulační subjekt musí mít nezávislý, to je samozřejmé, ale to nesouvisí s tím, kde pracoval předtím nebo bude pracovat potom. Uvedu vám příklad z Německa. Existuje zde svaz nestátních železničních podniků. Takže ti znají velice dobře, co to je diskriminace ze strany monopolního provozovatele. A teď si představte, že e, někdo z nich bude jmenován jako regulační subjekt do toho regulačního orgánu. To by mi udělalo radost, protože pak by bylo těžké někoho diskriminovat, když takový člověk bude pracovat na tom místě. Samozřejmě, v lidech se můžete vždycky zmílit. Ale zapsat tento princip. To neplatí pouze pro malé země, které mají omezenější kapacity a menší potenciál, ale platí to obecně. Domnívám se, že zde bychom měli eh, opravdu odstranit určitý nešvar. Pobalské státy. Nechci, aby tam bylo uvedeno pobalské republiky dostanou výjimky, protože existují třetí země. Například eh, Bulharsko má železniční provoz eh, s Tureckem. Takže i tam možná jsou takové problémy. Takže když by tam byl pojem třetí země, tam můžeme udělat výjimky, ale ne tam konkrétně uvádět po Balské republiky, jako kdyby ten problém se týkal výhradně jich. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan eh, Broš. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Nerad bych opakoval, co zde zaznělo, ale rád bych některé věci vyzdvihl. Jak říkal Dirk Sterks, jde o to, aby náš výbor vyslal do rady jasný signál. Abychom e, vystihli v několika bodech, proč zde takový recast máme. Já už jsem o tom hovořil minule. Kdyby trh byl otevřený, kdyby všechny Eh, firmy měly volný přístup, zvýšil by se podíl na trhu i zaměstnanost a to téma bychom dnes nemuseli eh, tak rozsáhle řešit, už by to bylo jasné. Ale máme dnes trh, který není otevřený korektně, máme trh, který zůstal velice nacionální, ale prý zaviněním Evropy potom snižuje zaměstnanost, ale to přece ani nemůže být, protože většina zemí vůbec nezrealizovala to, co zrealizovat měly. A ve většině zemí také nestupá podíl na trhu. Existují pozitivní výjimky. A ty pozitivní jsou výjimky tam, kde mají nezávislý orgán dohledu. Nechci teď zasazovat tak daleko, že bych řekl, že ten, kdo tam pracuje, nesměl předtím pracovat v oblasti eh, želez, železnic, protože já vím, že i dobrý pytlák se může stát dobrým hajným, takže profesní zkušenosti jsou důležité. Je důležité, aby byl nezávislý v rozhodování, ve struktuře, ve financování. A neměl by být závislý ani na manažerovi, ani na určitém podniku, což v některých zemích tak ještě je. A pokud bychom tohoto dosáhli, tak už bychom šli o velký krok dále. Musí mít e, řádně vyškolený a zaplacený personál a musí mít dostatečný lhůtu, v níž může zareagovat. Ale nemusí vypracovávat studie ke každé věci, psát e, stanovisko, protože pokud e, regulátora nebudete zavalovat takovou činností, tak si myslím, že to je to nejlepší, co můžeme udělat. Protože když ho zavalíte takovými činnostmi, tak bude nezajímavý a neefektivní. A pokud se o tomto tématu. Měli bychom se také zmínit o tématu, že je zde problém udělování licencí v jednotlivých státech a to je jedna ze základních bariér. Takže už jsem hovořil o regulátorovi, víme, co si přejeme, tak budíš to jednoduché a jasné. Správce infrastruktury většině zemích už je finančně v koncích, nej, z nejrůznějších důvodů, tak dejme mu alespoň možnost pro to, aby to, co má poskytovat, mohl zaplatit a aby tam někdo se ujal určitých úkolů. Dirku, samozřejmě máš pravdu, neznamená to, že si může dělat, co chce, stát to bude vždy dorovnávat, ale není možné, aby se některé výdaje nezapočítávaly a na druhou stranu tam nikdo za nic nezodpovídal. To potom samozřejmě musí znamenat eh, krách správce infrastruktury. Takže on potřebuje mít korektní financování a náznaky toho už tam jsou. Také si myslím, že bychom tam neměli explicitně uvádět pobaltské republiky, ale specifické společnosti pracující se třetími zeměmi, to bychom měli zohlednit. To je správné. A také malé země, nejenom Belgii, ale například Lucembursko, nemůžeme srovnávat s velkými strukturami. Nechci tam mít výjimku, ale jde o to, aby se výrazněji počítalo s tou realitou přímo v dané zemi. To tedy znamená, že i oni mohou mít silného regulátora, který se bude chovat korektně, protože to také zlepší účinnost železnic v malých zemích a zlepší to účinnost jejich rozhodování. A na závěr, přejeme si unbundling nebo ne? Co si nepřejeme, je to, aby zítra byly dva velké podniky v eh, Evropě. Jeden bude pro nákladní dopravu, druhý pro osobní. A ostatní země budou slabé a oni si rozdělí trh. Nechceme se zbavit státního monopolu proto, abychom potom spadli pod eh, jiný velký monopol. Jde o to připravit cestu tak, aby ty malí přežili a ti velcí se chovali spravedlivě, co se týče otevření trhu a přístupu na trh. Že to je těžké, to víme. Já navrhuji, abychom ukončili tuto diskusi protože nemá smysl říkat, nepřeji si nyní unbundling, ale dám tam tolik podmínek, že to de facto unbundling bude a bude tam spousta detailů, které nám nějak nepomůžou. Já navrhuji, abychom o těchto dvou tezích hlasovali ve výborech a ve výboru a řekli, chceme unbundling, ano nebo ne. A ne říci, nechceme ho a potom to zkomplikovat e, takovýmto způsobem. Eh, máme čas až do plenárního zasedání, kdy se budeme tímto balíčkem zabývat, ale už bych neplýtval energii na diskusy o tom, zda je unbundling lepší nebo horší a na komplikování celé věci tak, aby potom nikdo už nevěděl, oč vlastně jde. Děkuji. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Co se mne týče, tak eh, já bych chtěl poděkovat zpravodajce a všem, kteří s ní spolupracovali za vynaložené úsilí směrem k nalezení řešení. Jde tady o to, abychom vytvořili taková pravidla hry, která by umožnila rovné podmínky pro všechny operátory a zároveň musí být železnice efektivnější. Nezapomínejme také na to, že je třeba myslet na dopady technické interoperability. To je velký eh, úkol a závazek. To je aspekt, na který nesmíme zapomínat a musíme se s ním také vypořádat. A teď trochu o pracovní metodě. Po určitém váhání z kraje mezi spravodajkou a stínovými spravodaji mám teď pocit, že jsme opravdu na té správné cestě, že se všichni tak trochu skonsolidovali, nalezli se a to přes to, že tady existují určité velké výzvy, na kterých se asi nikdy úplně všichni neschodneme. Věci se pomalu pohybují kupředu, zpravodajka to také řekla, je tady otázka toho regulačního orgánu, tam jsme se prakticky shodli, potom financování zprávců infrastruktury, aktiv přenesené působnosti, tam také souhlasíme, ty hlavní nutné služby a potom transparentnost, tam by snad také mohlo dojít ke konsensu. A následně, a v tom souhlasím souhlasím s Matěj. Myslím, že je teprve pak zapotřebí hovořit o strukturách. My zatím hovoříme o strukturách příliš mnoho. To je samý unbundling a bundling. Nechme eh, nejprve tyto eh, věci, o kterých jsem hovořil, ať se vyřeší a pak se vraťme eh, k unbundlingu, co řekli kolegové. Nejprve Dirk. Já s tebou, Dirku, souhlasím, když si kladeš otázky po roli Evropské komise. Ona je to tak, že máme občas tendenci si život a práci trochu příliš komplikovat aplikovat. Bylo by zajímavé vidět, co si komise myslí. Myslí si komise opravdu, že by se automaticky měla vyjadřovat k jakémukoliv eh, sebemenšímu rozhodnutí či návrhu, které by přijal eh, regulační orgán, a nebo by měla fungovat spíš jako takový odvolací orgán. Myslím, že to je otázka, na které eh, bychom ještě měli strávit trochu času. Ty tady určité věci navrhuješ a to vlastně teď posiluje národní eh, regulační orgány a připravuje to terén pro určitý evropský eh, orgán regulačního charakteru. A to je cíl, který sdílíme všichni. A teď ohledně financování správců infrastruktury, provozovatelů infrastruktury. Samozřejmě, když máme nejprve určitou strategii, tak je samozřejmě obvyklé celou řadu lidí konzultovat, ale nemusíme zase zohlednit úplně každý jednotlivý názor. Jsou to e, provozovatele infrastruktury, kteří rozhodnou. Ale myslím, že není tak úplně od věci se také zeptat na názor uživatelů. E, mně to připadá logické. A myslím, že je opravdu v pořádku se zabývat jejich názory a sepsat si je. Teď obecněji. Myslím, že to také celá kole, řada kolegů řekla. Měli bychom si položit otázku, do jaké míry, do jaké úrovně podrobností chceme u těch jednotlivých ustanovení jít. Je tady celá řada věcí, o kterých ještě hovořit musíme a já si myslím, že zapotřebí, aby to všechno bylo co nejjednodušší. Měli bychom zároveň v během celého procesu dbát na soudržnost, na koherentnost. Takže teď k metodě práce. I když máme dohody ohledně určitých parciálních záležitostí. Nezapomeňme na závěr to ještě všechno důkladně probrat, abychom zajistili koherentnost textu. A přitom nesmíme ztrácet ze zřetele hlavní cíl. Je otázkou, zdali budeme mít na konci naší práce efektivnější železnice, spokojenější klienty, e, železnice, které budou konkurenceschopnější. E, myslím si, že ty cíle jsou takto jasně vyčíslitelné, vytyčitelné. A je tady ještě řada bodů, které nebyly probrány a já bych rád, kdyby se objevily v diskuzi a v kompromisech, které budou předloženy plenárnímu zasedání. Co mám na mysli? Například komunikace v době krize v Belgii a myslím, že to je i jinde, se občas přihodí nějaké železniční neštěstí či nehoda a pak operátor samozřejmě závisí na provozovateli infrastruktury a e, může to být tak, že ten operátor není vždy o okamžitě informován o problémech, které vznikají. Prostě tyto komunikační problémy by měly být mnohem aktivněji řešeny a pokud tomu tak není, tak především myslíme na období, na místa různých krizí a tak dále. A ještě poslední věc, pane předsedo, to se týká spotřebitelů, klientů. Myslím, že by informace měly být mnohem více přístupné pro ty, kteří o to mají zájem. E, teď jsou například různé různé aplikace, které je možno si stahnout, získat třeba časový harmonogram, eh, časový rozvrh příletu a odletu letadel. Ale pro železnice něco takového zatím ještě neexistuje a přitom si myslím, že by to mělo být k dispozici, eh, aby si člověk jednotlivými několika málo pohyby zjistil nejrychlejší spojení, kam potřebuje. Děkuji. Eh, tak teď Prosím, pan kolega, děkuji, pane předsedo. E, vzhledem k tomu, co tady bylo řečeno, bych samozřejmě nejprve chtěl poblahopřát paní zpravodajce, která s ženskostí sobě vlastní věnovala eh, velmi kvalitně tématu, kterým eh, je železnice a to není téma jednoduché. Diskuze, které tady většinou v tomto výboru eh, vedeme o modálních transferech, o Eh, železniční uhle, uzlech a tak dále, by byl naprosto vyprázdněn co do obsahu, pokud eh, se nebudeme zabývat podstatou věci. A to je zásadní. Jde tedy o to, aby systém byl opravdu otevřený a konkurenceschopný, aby tedy představoval určitou příležitost, aby pro Evropu znamenal šanci. To za prvé. Za druhé, pokud jsme tedy deset let poté, co bylo přijato, Eh, byl, ten byl přijaty ten, ty zásady pro železnici, ten železniční balíček eh, v situaci, ve které jsme, no tak to asi o něčem svědčí a my bychom neměli vlastně nastartovat stejný proces, eh, přijmout plnou řadu různých materiálů a textů, které by nebyly zcela jednoznačné. Takže buďme transparentní, buďme, buďme efektivnější a buďme zcela jednoznační ve svých návrzích. Myslím, že dnes není možno se zabývat podrobnostmi v těch pozměňovacích návrzích. Bylo tady řečeno již hodně. Eh, samozřejmě eh, je třeba, aby národní eh, regulační orgány byly silné, ty postupy musí být jasně definovány, nemůže být přehnaně často kontaktována Evropská komise kvůli nějakým přehmatům. Myslím, že tady si asi rozumíme. A e, otázka evropské kontroly, to je samozřejmě nutné a bude to ještě nutnější, až budou národní regulační e, orgány ještě e, vlastně silnější. Takže nová agentura, to je jasné, to také umožní revidovat ten železniční balíček. A pak je tady ještě otázka bezpečnosti a rychlosti a interoperability a tyto věci je třeba e, propojit s legislativními problémy přepracovaného znění. Pokud tohle se nepovede, bude to špatně. A ještě něco. E, je tady otázka plánování infrastruktur a pravidla pro financování. Tady je třeba zohlednit velikost státu, samozřejmě i jejich zeměpisnou e, polohu a e, je třeba plně respektovat svrchovanost členských států. Takže jasnost a jednoduchost to jsou záruky pro to, aby věci, návrhy byly přijímány. Myslím, že postupně, ak budeme postupovat v těch detailech, tak se dostaneme i k tomu unbundlingu, trhu. Asi všichni souhlasí s tím, že tady musí být splněné podmínky pro otevření eh, trhu. Je třeba ještě toto více lépe definovat. Malý příklad je třeba, aby konkrétně abotáž eh, těch mezinárodních linek v národních eh, systémech byla zjednodušena. Teď je to naprosto nepochopitelné, teď eh, co je neustále spochybňováno. Eh, prostě pokud bychom eh, postupovali jednoduše a otevřeně, tak by ten problém vůbec nevznikl. Myslím, že celý ten systém se zatím stále víc a víc zahušťuje a pak se zase říká, nebudeme vlastně skutečně provádět unbundling, ale vytvoříme určité podmínky. No, já si myslím, že je třeba prostě jednoduše být efektivnější. Opakuji, myslím, že o podrobnostech snad budeme mít možnost se pobavit víc, čím více budeme zabývat eh, těmito věcmi a bezpečností a interoperabilitou, tím eh, více dáme možnosti železniční dopravě, aby splnila ty cíle, které jsme si v této oblasti vytýčili. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan Perker. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce. Dovolte mi několik dodatečných poznámek, protože mnoho věcí už zde zaznělo a mnoho zásadních věcí zde zaznělo. Domnívám se, že je nezbytné se opět podívat na začátek, to znamená uvědomit si, co jsou naše cíle. Podtrhl to můj předřečník i ostatní řečníci. Tedy co je cíl? Cíl je nabízet alternativu Eh, k silniční dopravě a umožnit Evropou volně cestovat, tak jak je to pro nás letecky zcela eh, jasné. Mít transparentnost při nákupu jízdenek, využívání eh, přeshraničního provozu, žádné umělé bariéry a omezení přístupu na trh. Pokud si budeme uvědomovat tyto cíle, tak nesklouzneme k té chybě, Eh, zabývat se příliš detailně nějakými regulativy. Já jsem v tomto výboru nový a o mnoha věcech eh, nevím tolik jako mý kolegové. A když se podívám na eh, celou řadu bodů, které zde vidím před sebou, tak se domnívám, že pro nás, jako pro Evropský parlament, by bylo nebezpečné činit tak detailní návrhy, jako činíme nyní v tom, co je předložené, protože Parlament potom bude na evropské úrovni tím, kdo reguloval příliš mnoho a přitom se ztratí z očí ten vlastní cíl a to je něco, čeho bychom se podle mého názoru měli vyvarovat. Uvedu několik detailů. Například kompromis číslo dvě, Formulace vztahující se na článek 6 a 7, tedy správce infrastruktury. A tam jsou potom regulační předpisy, přílohy a v příloze a pak je tam třeba to, že člen toho výboru nesmí pracovat dva roky v branži nebo potom tři. My zde ztrácíme síly v příliš velké množství detailů. Já si myslím, že bychom si mohli celou řadu věcí odpustit, celou řadu věcí vypustit, i e, věci, které jsou v tom kompromisu, v příloze, protože některé věci jsou příliš detailní. Nebo když se podíváte na článek 13, tam se budeme muset smířit s tím, že nám budou vyčítat, že nemyslíme ekonomicky. A když jde o možnost volně nabízet e, servisní služby, a ten, kdo je nabízet nebude, tak bude muset zdůvodnit, proč je nenabízí, ale ještě by měl uvést nějakého svého konkurenta, který eh, ten servis adekvátně po technické a cenové stránce nabízí. To je přece zholo, zhola nemožné. Stačilo by prostě to zamítnout bez zdůvodnění. Zkrátka chci říci, měli bychom být opatr- opatrní. Co se týče započtení nebo zohlednění eh, nákladů spojených s hlučností, známe to také ze silniční dopravy, měli bychom zde eh, mít vyrovnaný přístup eh, jak v oblasti nákladní dopravy silniční, tak železniční, tak tam, kde státy ty náklady související s hlukem započítávají v silniční dopravě, tam by to mělo být stejnou měrou možné i v té železniční. Jak zde téměř laicky říkám, je zde řada možností, kde bychom mohli ustoupit a zaměřit se na ty hlavní věci. Bylo by to i důležité v souvislosti s, s prací s veřejností, abychom jasně vyjádřili, že Evropský parlament podporuje volný přístup k železniční dopravě, svobodné cestování po železniční s, vy, s vyšší kvalitou a transparentnější cenovou nabídkou. Děkuji. Tak kolega Salt. Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát nejprve paní zpravodajce a všem spolupracovníkům. Mám několik poznámek k těm pozměňovacím návrhům. Chtěl bych se zmínit o dvou otázkách. Nejprve eh, finančních a potom eh, zvuk je to tedy pozměňovací návrh 8 a 5. Takže podle mě metodologie by měla být předmětem e, prováděcího předpisu a provozovatel infrastruktury by měl následně mít k dispozici určitý časový e, úsek, aby mohl věci e, implementovat. Metodologie v jednotlivých členských státech se od sebe totiž dost liší a komise nám nepředložila nějakou podrobnou analýzu, eh, z které by se eh, mohlo pochopit, jak vlastně v, tom, v té příloze 8 jsou vypočítány ceny. Takže to bych vypustil a je třeba eh, mít k dispozici opravdu hloubkové analýzy. To zatím v návrhu Evropské komise chybí. A pak ty ta snížení to by mělo všechno být podloženo interoperabilitou a tady jde jak o infrastrukturu, tak o konkrétní e, železniční vozy. E, operátor bude chtít třeba vyrovnat ztrátu zisku v jedné oblasti zvýšením cen v jiné kategorii služeb. A vzhledem k tomu, že náklady na dopravu a společná pravidla pro jejich stanovení nejsou ještě pevně zakotvená, tak návrh, co se týče hluku, je předčasný. Evropská komise ve své bílé knize oznamuje vytváření těchto společných pravidel v oblasti hluku a stanovuje tam termín do roku 2020. Já se domnívám, aniželi, aniželi zružnicování opłat. Myslím, že kolejová vozidla e, by tady potřebovala trochu e, efektivnější e, stimuly než modifikaci tarifů, například snížené tarify pro operátory, kteří mají k dispozici výkonnější kolejová vozidla, vozidla nebo těžší vozidla a nebo zcela jednoduše eh, uzavřít přístup ke službám těm provozovatelům, kteří by takováto vozidla k dispozici neměli. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také chtěla poděkovat zpravodajce a všem dalším, kteří spolupracovali na tomto textu, který byl samozřejmě eh, složitý. Eh, život pochopitelně není plný harmonie a to platí zvláště pro takto důležitá témata. Pokud jde o kompromisní návrhy na stránce 13, tam se hovoří o otevírání trhu. A tam je řečeno zatím žádný text. A přitom je to, myslím, ústřední téma naší diskuse. A nevíme tedy, jak to bude vypadat s otevíráním trhu. To je tady zmíněno prostě jen tak okrajově. A v kapitole 4, eh, ale toto ještě stále není dořešeno. Myslím, že liberalizace by měla stát výše než jakékoliv pokusy o úpravy obchodních struktur. Pokud nebudeme mít otevřený trh, situace se nevyřeší. Ale domnívám se, že je tady problém vlastně následnosti a proveditelnosti. Mě by zajímalo, zda je tady opravdu vůle prostě nastolit volný trh nebo ne. To je hlavní otázka. Regulační orgán je důležitý. Pokud bude trh zcela volný, pokud dojde k plnému unbundlingu, můžeme to samozřejmě dotáhnout zcela až do konce. Ale to je zásadní otázka naší diskuse. Jak k tomu přistoupit? Další problematika. Nemůžeme nikdy zajistit konkurenceschopnost vůči silnicím či jiným typům dopravy, jestliže se nám nepodaří v praxi jednoduše tyto toky propojit s hlavními uzly, s hlavními křižovatkami. To jsou velice důležité předpoklady. Nyní k unbundlingu. Tady jsou dvě důležité otázky. Na jedné straně to je vlastnictví či provozování infrastruktury a na druhé straně eh, vlastně zajišťování vlaků a jejich provozu. To jsou dvě věci, odlišné věci a lze je jistě svěřit dvěma nezávislým samostatným společnostem. Nicméně je třeba dospět ke kompromisu a proto bych eh, na základě toho eh, balíčku, co tady máme navržen, rád položil otázky, rád bych totiž pochopil, například eh, v bodě E přílohy o tom oddělení by mě zajímalo, kdo jmenuje CDA, kdo vlastně provádí ten hospodářský plán podniku a na základě toho myslím, že potom, když toto vyjasníme, můžeme poskytnout odpovědi. A můžeme ten kompromis lépe definovat. Lépe definovat vlastně to řešení eh, vycházející ze dvou různých společností. Dále bych ještě rád upozornil, že v textu jsou i formální nedostatky a já bych rád, aby to sekretariát napravil, aby ten text byl jasnější. Pak eh, tam eh, v textu jsou ještě další technické problémy, ale doufám, že po pročtení dokumentu se to vyřeší. Děkuji. I já bych si dovolil příspěvek. Je to velice zajímavé naslouchat tomu, co k tomu kolegové poslanci mají. Já jsem předsedal vlastně zasedání stínových zpravodajů ve Štrasburku v červenci a musím říci, že ten postoj, který tady vidíme, není úplně stejný s tím, jak to vyplynulo ze zasedání stínových zpravodajů. E, tam totiž se objevovaly problémy, problémy a stále další problémy. A tady e, všichni říkají, tak mělo by to být co nejjednodušší, měli bychom dospět k dohodě. Takže v určitém ohledu s vámi mohu souhlasit, ale možná by tady bylo dobré, aby e, celý výbor chodil na zasedání stínových zpravodajů a pak by se dařilo třeba řešit jen opravdové problémy. Tento proces totiž se začíná, začíná být opravdu bolestně pomalý. Musíme si uvědomit, jaké jsou naše povinnosti. Parlament by to měl projít pro, do listopadu, protože Rada už má svůj postoj a my opravdu teď jedeme eh, tempem pomalého nákladního vlaku než nějakého vysokorychlostního vlaku. Měli bychom tedy opravdu eh, zvýšit rychlost. Můžeme si položit otázku, proč je to tak důležité, proč tady říkáme, že prostě se to musí udělat. Říkáme to proto, že v minulosti se totiž neudělalo nic eh, vlastně od prvního železničního balíčku, jak na to správně poukázal Michal Kramer, uplynulo devět let a nestalo se vůbec nic a prostě to všechno tak nějak funguje po staru. A myslím, že si tedy musíme uvědomit, jaké jsou naše povinnosti jakožto výboru pro dopravu. Já vím především, že stínoví zpravodajové a zpravodajka se budou muset zhostit své uh, zodpovědnosti za tuto technickou problematiku. Někdo by mohl argumentovat, že návrh komise je příliš technický, příliš odborný. Možná právě v tom spočívá jádro problému. Možná jsme potřebovali trochu jednodušší návrh ze strany komise, spíše než prostě ten obsáhlý technický manuál, tak jak to alespoň tedy vypadalo, ale s tím už se nedá nic dělat. Já bych nerad reguloval přes příliš, ale chtěla bych rozhodně zajistit, že budeme mít nezávislý regulační orgán, který bude mít nástroje ke své práci. V podstatě bych chtěl regulátory, aby regulovali, provozovatele vlaků, aby provozovali vlaky a provozovatele infrastruktury, aby provozovali infrastrukturu, co nechci. A já mám bavu, že to právě může nastat, je to, aby provozovatelé vlaků vlastně regulovali. Regulátoři trochu provozovali infrastrukturu a provozovatelé infrastruktury trochu provozovali vlaky, protože to je skutečně recept na katastrofu a musíme si ujasnit, jakým směrem se ubíráme. Eh, v tomto týdnu, nebo respektive ještě dnes večer, proběhne zasedání stínových zpravodajů. Já doufám, že učiníme pokrok. Pan Kančin eh, řekl, že některé důležité věci ještě nejsou v kompromisu obsaženy. Já musím říci, že trvalo hodinu, než jsme se dostali ke kompromisu v jediném bodu a to, myslím, ukazuje, že ta práce je velmi problematická. Bude opravdu zapotřebí, aby by všichni dali najevo dobrou vůli, protože jinak ke kompromisu nedospějeme. Snad se nám nakonec podaří nemožné. Snad se nám nakonec podaří, aby všechny politické skupiny podpořily kompromis. Možná výbor prostě nakonec bude hlasovat a uvidí se, jak to dopadne. Pan Hrojte za komisi, prosím. Thank you very much, chairman. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Pan předseda tady hovořil o tom, že ta diskuse je velice zajímavá a to platí i pro mě. Mám pocit, že ta diskuse byla opravdu otevřená, vstřícná. A chtěla bych vám jenom připomenout pár důležitých aspektů a údajů v těchto souvislostech. Eh, příslušní komisaři a já jakožto generální ředitel se už dlouho ocitají pod tlakem, aby se připravilo přepracování směrnice. 17. září loňského roku jsme tedy nakonec eh, předložili text v paralelně k, eh, s řízením pro porušení práva. Já jsem byl na tomto výboru asi 10 dní posléze, kde jsem tedy představoval tento přepracovaný text. A teď na radě byl už eh, tedy přijat obecný přístup k přepracování a sice zhruba 9 měsíců po prvním předložení návrhu. To znamená, je tady určitý pocit, že ta otázka je tedy naléhavá, že se s tím spěchá, pokud jde o přepracování právních předpisů. My jsme se cíleně soustředili na tři hlavní aspekty. Za prvé dlouhodobá strategie pro infrastrukturu, včetně financování, vyvážených účtů, účtovacích zásad a podobně druhý aspekt posílení regulační funkce a třetím důležitým aspektem pro nás byly vlastně takové přídavné e, služby, no, podpůrné služby, e, poskytování energie a podobné věci. To jsou takové tři pilíře, na které jsme se soustředili při přepracování. A ve zprávě paní Serakiany bylo poměrně hodně pozměňovacích návrhů, to též platí vlastně i u kompromisních návrhů. Myslím, že se to skutečně ukazuje, že jsme se ubrali správným směrem. Dovolte ale, abych byl zcela otevřený. Také jsme trochu znepokojeni některými návrhy, které se objevily. Začnu tím unbundlingem. Když jsem přešel na tento výbor 27. září, tak jste se mě ptali, jak to bude s unbundlingem, s tím oddělením. A já jsem jasně řekl, že máme takovou strategii, že by se u soudu ověřilo, zda příloha 5 toho slavného sdělení z roku 2006 je správným výkladem a nedotýkáme se otázky a že se tady nemáme v, eh, v přepracování dotýkat otázky unbundlingu. V tom obecném přístupu eh, členských států jsme odolali tomu, že bychom ty právní předpisy vlastně nějak vraceli zpět k prvnímu železničnímu balíčku, protože takové pokusy tady byly. Ale dohoda je také taková, že prostě rozhodne soudní dvůr o těchto otázkách a že se to tam nebude nikdo snažit prostě eh, nějak pokoutně protlačit. Takže my nejsme proto, aby ten momentální postup přepracování byl využit k eh, úpravě otázky unbundlingu. Místo předseda Kalas se zavázal, že předloží eh, příslušný návrh v roce 2012. My na tom už pracujeme. A čím dříve se dokončí přepracování, tím rychleji bude připraven tento návrh, protože se ještě musí zpracovat posouzení dopadu a ten návrh jako takový. A tam bychom také měli řešit otázku, o které hovořil pan Kačan, a to je liberalizace Eh, tuzemské eh, mm, osobní dopravy. To jsou věci, které jsou součástí pracovního programu komise, byly oznámeny v Bílé knize. A třetí aspekt, který je velice důležitý, a to je to všechno, co souvisí s certifikací a interoperabilitou, to jsou věci, které by se také měly vlastně objevit v roce 2012. Pokud ale nyní v podstatě tu diskusi o přepracování eh, jakoby zaplníme všemi těmito otázkami a budeme se snažit zachránit svět železnic tím, že upravíme všechno najednou, pak já se obávám, že nás čeká velice dlouhé období vyjednávání. Komise by možná musela předložit nový návrh a kdo ví, jestli by se to stihlo ve volebním období tohoto parlamentu. Možná by to bylo v roce 2013, 2014 a ztratili bychom další tři až čtyři roky. Takže to eh, tady chci říct zcela jasně k otázce unbundlingu a liberalizace. Nyní k některým kompromisním návrhům. Nejprve chci eh, samozřejmě říci, že ty kompromisní návrhy do značné míry znamenají eh, posílení toho našeho přístupu ve srovnání s obecným přístupem Rady. Ať už se jedná o rozvoj infrastruktury, o přesnou definici přístupu ke službám, nebo ať už se jedná o posílení regulačních orgánů ale zároveň eh, se objevily některé pozměňovací návrhy, kde jsme trochu znepokojeni, protože máme pocit, že by znamenaly vlastně cestu zpět. Cestu zpět jak vzhledem k obecnému přístupu, jak, tak vzhledem k tomu, co původně navrhla komise. Některé pozměňovací návrhy se nám zdají slabší a když právě jsem teď vás poslouchala v té diskusi, tak tomu prostě nerozumím. Dovolte tři příklady. Vyvážení účtů, účetnictví toho provozovatele infrastruktury. My jakožto komise jsme navrhli, že je třeba toto zajistit do tří let. Rada nechtěla tři roky, ale alespoň to navázala na trvání víceletých smluv a váš kompromisní návrh v podstatě neuvádí vůbec žádné časové omezení, žádnou lhůtu. Druhý příklad. Provozovatelé eh, služeb. My, jakožto komise, jsme žádali právní oddělení. Rada to tak nechtěla, ale byla ochotná nahradit to alespoň účetním oddělením, to znamená, aby to bylo průhledné, transparentní a vy, zdá se, chcete prostě z toho vyčlenit všechny požadavky na oddělení. A třetí příklad, národní regulační orgány. Vy chcete omezit pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů na případy diskriminace. Ale ve skutečnosti se řeší celá řada dalších přístupů, jako jsou eh, příliš vysoké ceny, eh, nevhodné, eh, nevhodná schémata výkonnosti, nevhodné informování o plánu údržby. To jsou všechno otázky, kterými se může regulační orgán zabývat. Nesouvisí to přímo s diskriminací, protože se to může mm, dotknout všech operátorů, všech provozovatelů, ale zdá se, že vy se nechcete ubírat tímto směrem. Mohl bych uvést celou řadu dalších věcí, ale to už jsou podrobnější věci, jako jsou třeba pravidla pro účtování eh, cen za infrastrukturu nebo eh, úloha ehm, aktů přenesené pravomoci a podobně. Chci zdůraznit, že skutečně u řady těch kompromisů máme pocit, že opravdu jakoby ustupujeme jak ve srovnání s návrhem komise, tak ve srovnání s obecným přístupem rady. Všichni jsme pro zjednodušení, a pro omezení byrokracie. To znamená, k tomu, co říkal pan Sterex, mohu říci, že rozhodně nechceme, aby všech 27 členských států se na nás jaksi obraceli. Dokonce již v článku 63 máme ustanovení, které komisi umožňuje zasáhnout v jakémkoliv případě. To znamená, do značné míry by neměla být komise nějak příliš zatěžována byrokratickými žádostmi a podobně. Možná bude, nebude tedy třeba vše třeba překládat do 22 různých jazyků a podobně. Samozřejmě jsme také toho názoru, že některé eh, konkrétní situace je třeba řešit zvlášť, to je třeba situace pobaltských zemí. Ale tohle já, já už jsem se ponaučil z do rozšiřování, prostě žádné odchylky, žádné výjimky. Můžeme zavést přechodná období nebo specifická pravidla, ale ne výjimky, které by prostě nedávaly smysl. Žádné trvalé výjimky či odchylky. A mohl bych takto pokračovat i u některých dalších bodů, ale myslím, že můj čas je omezen. Dovolte jen, abych zdůraznil, že vš- pro nás všechny jsou železnice skutečně v centru našeho zájmu, v centru našich politik. Víme, že chceme-li naplnit cíle vytečené v Bílé knize, musíme se pohnout ku předu. Místo předseda Kalas se v tom opravdu velmi angažuje, jak asi víte. Eh, už předložil takovou svou vizi společného železničního prostoru, ale prosím, pamatujte si, že to přepracování je pouze jedním krokem. Pak se samozřejmě bude řešit ještě interoperabilita kolejových vozidel, rychlejší certifikace, liberalizace tuzemské domácí eh, tuzemské osobní přepravy. Eh, všechny ty aspekty související s vzájemným propojením, což také doufám se bude brzy projednávat na tomto výboru a samozřejmě i unbundling, to oddělení. Ale prosím, nemíchejme to všechno dohromady, protože to by nás mohlo paralizovat. E, takže takový tedy je pocit, jaký z toho zatím v komisi máme. Děkuji vám. Merci, merci. Děkuji Děkuji Evropské komisi a na závěr dám slovo paní eh, poslankyni Sáře Serakiány. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si kladu otázku, zdali eh, je v komisi ve věcech tak jasno, jak to vyplývá ze slov eh, eh, pana ředitele, protože já jsem slyšela eh, komisaře více, místo předsedu Kalase, jak hovoří o unbundlingu v souvislosti s přepracovaným zněním a nebyl to jenom on, byli to i další komisaři, takže mm, teď tady zjišťujeme, a to poměrně dosti pozdě, E, něco jiného, tak e, si kladu otázku, zdali spolu o těchto věcech v komisi nějak otevřeně hovoříte, protože až dosud to není příliš jasné a potom to, co říkáte, je trošičku e, pochybené, protože to přepracované zdění bylo předloženo s velkým spožděním oproti prvnímu sdělení a teď se dozvídáme, že Evropská komise chce ještě více času, že parlament se má o odkázat na e, rozhodnutí soudu a že bychom to přepracované znění měli urychlit, aby prostě E, to, co pan komisař plánuje, mohlo být realizováno. My e, se to dozvídáme všechno opravdu hodně pozdě, pět minut po 12. E, komisař byl tehdy, když o tom hovořil, mnohem jasnější, ale my jako parlament opravdu nemůžeme čekat. My máme i jiné funkce. Nemůžeme čekat na rozhodnutí soudu jako parlament. My prostě musíme jako parlament fungovat, když je předložen určitý návrh, takže vzít všechny možná věci v ohled, aby tady vznikl vznikl správný železniční systém. A z tohoto důvodu si myslím, že je velice dobře, že Evropský parlament hovoří o všech otázkách, které zazněly v souvislosti s přepracovaným zněním. Jsou tady kompromisní pozměňovací návrhy, vy je znáte, všichni je znají, o těch se teď hovoří a tato rozprava o pozměňovacích návrzích se částečně týká samozřejmě těch otázek, které tu byly zmíněny. My jsme e, připraveni se snažit věci zhodnotit, e, určité věci, určitá e, ustanovení, e, která možná zatěžují příliš úlohu regulátorů, můžeme eventuálně vypustit, ale je třeba říct, že tady celá řada pozměňovacích návrhů vznikla také z pera stínových zpravodajů, tak to dokládám jenom proto, abych ukázala, že tady jsme byli opravdu všichni poháněni velkou velkou vůlí spolupracovat a vytvořit regulátory, kteří by byli silní, mocní a e, kteří by mohli pracovat e, v transparentním prostředí a realizovat poměrně důležité funkce, které jsou definovány v těch kompromisních návrzích. A k zjednodušení té činnosti uvidíme, zdali se ještě něco může zjednodušit, ale řeknu vám, mám takový pocit, že to, co tam my v této souvislosti uvádíme, je už teď poměrně jasné. A teď k těm pobaltským zemím. Je tady otevřená diskuze mezi eh, kolegou Zilem a dalšími. Já také nejsem pro nějaké obecné výjimky, ale e, jsou tady, dejme tomu, určité specifické věci, kde v souladu s prací, která je realizována na úrovni rady, bychom možná věci mohli trošku více e, zohlednit. Opakuji se, ale řeknu to ještě jednou. Parlament by měl mít ambiciozní eh, projekt, měli bychom hovořit o národních regulátorech, tak jak se o tom mluví v kompromisních návrzích. Můžeme hovořit o větší transparentnosti. A my už tam vlastně v těch kompromisích nehovoříme o eh, unbundlingu, hovoříme o transparentnosti, o určitých eh, strukturách, o správních radách a tak dále a tak podobně, o transparentnosti tak jak to řekl pan předseda Simpson, eh, která může eh, také zdůraznit a zvýraznit všech jednotlivých, eh, práci všech jednotlivých aktérů. A k těm ostatním otázkám. Já si myslím, že ohledně financování také máme kompromisní pozměňovací návrhy, aktiv přenesené pravomoci, tam jsou také věci jasné, článek 13 o službách podle mě také je eh, poměrně jednoznačný. Co se mne týče, tak si nemyslím, že bych mohla kladně reagovat na výzvání komise. Eh, děkuji, paní kolegyně. Takže provizorně uzavíráme diskuzi, která v žádném případě není úplně dokončena. Eh, je tady nepochybně ještě řada témat, které musíme probrat. A teď další bod na pořadu jednání. Jedná se tedy o eh, návrh rozpočtu na rok 2012. Eh, myslím si, že pan Liberacky nebo jeho kolega ty věci předloží. Děkuji vám. Pan kolega Liberacký se dnes nemohl dostavit a požádal mě, abych tady něco trochu řekl na dané téma. Bylo to mi něco říci k načasování. Jak víte, návrh zprávy vychází z návrhu rozpočtu no, komise. Nyní je známé i stanovisko rady a je to něco, k čemu bychom se měli vyjádřit. A prostřednictvím pozměňovacích Eh, návrhů na tom zapracovat. Ale nejprve dobrá zpráva. Komise zareagovala na naše návrhy, zvláště co se týče tří hlavních pilotních projektů, které byly předloženy. Na jednu stranu je to kulturní a průmyslové dědictví v Evropě, za druhé turismus a přístupnost pro všechny a třetí pilotní projekt se týká informačních a rezervačních systémů v oblasti dopravy, různých typů dopravy. To byly body, které jsme předložili. Eh, ke dvěma návrhům komise neměla žádné poznámky a to bylo to eh, dědictví a turismus. A co se týče integrovaných eh, jízdenek, zde byla komise velice pozitivní, nicméně formulovala několik komentářů, které, slaďu, které slaďují náš komentář více s tím, co se v dané věci připravuje v rámci komitologického procesu. To je ta dobrá zpráva. O něco méně dobrá zpráva. Eh, Koreper eh, ve složení stálých zástupců a pravděpodobně to ministři eh, potvrdí, si přeje seškrtat některé položky rozpočtu. Zatím to není tak strašné, jak by to mohlo být. Zatím jde o snížení v rozsahu 10 milionů eur v rozpočtu pro rok 2012. Znamená to pokles 0,6 eh, oproti návrhu komise. Ale když se podíváme na eh, platby, tak je to 140 milionů eur. A to je 12%. Takže zde bychom se měli podívat na to, proč došlo k takovým velkým rozdílům. A druhý zásadní e, problém je rozpočet na TNT. Tam se e, plánuje snížení na platba 101 milionů eur, což je přes 11 oproti návrhu rozpočtu 2012, který předložila komise. Evropská námořní organizace i zde rada navrhla snížení 7,3 miliony oproti celkovému rozpočtu 35,4 v návrhu rozpočtu. Takže já se domnívám, že zde musíme položit několik otázek. Za prvé jsme rádi, že komise podpořila pilotní projekty. Nicméně se domnívám, že eh, je důležité se zaměřit na čísla v návrhu rozpočtu, která my jako výbor eh, považujeme za jakési přijatelné minimum a rada je mírně pod nimi, zvláště co se týče eh, sítí ten T a položek na prostředku na platby. To je tedy aktuální situace. Jak už jsem řekl, máme několik dní, abychom zareagovali. E, termín je 27. červenec, který stanovil předseda. A já doufám, že společně se všemi politickými skupinami zde vypracujeme společné stanovisko. Děkuji. Děkuji. Na chviličku se k tomuto ještě vrátím. Byl jsem stínovým zpravodajem k této otázce. Nejprve bych chtěl říct, že zpráva, kterou e, navrhuje pan Liberacký, je excelentní, vyvolala také pár e, připomínek ze strany EPP e, a pak je tam otázka niancovanějšího přístupu k rozpočtům agentur. Je to citlivá záležitost, měli bychom se k tomu ještě vyjádřit, dřív než bude pozdě. Nemám až tolik, co dodat k tomu, co kolega Alcadraui teď předeslal. Myslím, že je to dobrá zpráva pro něco, co je pro nás zásadní, ale co je přitom marginální z hlediska celého fungování, a to jsou ty pilotní projekt, projekty. Každopádně návrhy e, výboru byly vzaty e, na vědomí, což zase není až tak úplně málo vzhledem k tomu, jak je to e, s rozpočtem. Takže jsme vyslechnuti, co se projektů týče, ale nejsme až tak eh, slyšeni, co se týče stabilizace. Takže před námi je ještě hodně tvrdé práce. A ta dohoda, ta, eh, samozřejmě eh, tam je to otázka stanovisek jednotlivých členských států a zvlášť některých Víme, že ta procenta jsou poměrně vysoká a ten návrh byl přitom docela rozumný. Nemůže se říct, že by e, ty návrhy byly nějak jako přehnané a že si zasloužili e, tvrdý, e, tvrdé odpálení. Myslím si, že nikoliv. Ty návrhy byly velmi, velmi rozumné a těžko teď s tím něco zásadního dělat. Ve chvíli, kdy se vlastně zabýváme víc jak rok e, otázkou infrastruktury z hlediska rozpočtu a e, zabýváme se otázkou podmíněnosti a také e, nějakými příslušnými fondy, tak otázka 101 milionů v souvislosti s TNT, to je opravdu víc než překvapující. Chtěl bych ještě připomenout, že je tady pravděpodobně určitá odlišnost eh, v koncepci mezi naším výborem a radou co do agentur. Agentury jsou vlastně E, takovou tou, e, e, tím motorem, který pak realizuje rozhodnutí přijatá parlamentem a podporovaná komisí. Takže říct, jak to říká rada, že agentury jsou pouze administrativní zátěží, to je skutečně přehnané. A je tady ještě jedna věc, která je překvapující. Na jedné straně a e, také vlastně o tom hovoří smlouva, se tady snažíme o co, si, e, co se týká e, integrované námořní politiky. Zároveň se žádá revize politiky agentury pro námořní záležitosti a za další je tady prostě návrh snížení rozpočtu. Takže na jedné straně určitá prohlášení o nutnosti posílení infrastruktury, o nutnosti posílení financování prohlášení o nutnosti integrované politiky a realizaci koncepčnějšího přístupu a vlastně, co se rozpočtu týče, tak je to taková politika postupného eh, odbourávání dalších a dalších částek. A závěrem bych řekl něco k tomu, co řekl kolega Said o tom, co rada chystá. 22. by tedy měla předložit eh, svůj návrh. Uvidíme, jak to bude s koreperem. bude mít až do 27. na předložení pozměňovacích návrhů. Připomínám, že v loňském roce jsme ještě neměli stanovisko rady a přitom už jsme museli pracovat na pozměňovacích návrzích. Takže z tohoto hlediska je teď situace radostnější, máme k dobru týden. A teď už je na řadě kolega Sterks, eh, prosím. Děkuji, já hovořím za Gezinu Meister, která je bohužel v nemocnici, podrobuje se operaci zad, ale poskytla mi informace, které zde s vámi budu rád sdílet a sdílím je také se spravodajem, který je zde také nyní zastoupení. Děkuji tedy panu Liberackému za návrh jeho stanoviska, který reflektuje také pohled naší politické skupiny zvláště bod číslo 6 a 7 námořní eh, agentura a turismus jsou velmi důležité, přesto předložíme několik pozměňovacích návrhů, které se vrací k tomu původnímu návrhu komise. Domníváme se, že stanovisko Koreperu nedostatečně zohledňuje význam dopravy eh, pro strategii Evropa 2020. Například 6, bod 6.3, projekt TEN T a Cezar, tam eh, je snížení částky o 10%, to je pro nás neakceptabilní a také to rozhodně není prospěšné pro dopravu v Evropské unii. Rádi bychom se také vyjádřili k pilotním projektům, o nichž hovořil pán Chadrají. Domníváme se, že je nezbytné, abychom tyto projekty prosadili. Konkrétně in, projekt Integrated Ticketing. Zde bychom se chtěli zeptat komise, proč je to omezené na tři země, proč tento projekt není širší. Rád bych se na to komise zeptal a tím jsem u konce svého projevu. Děkuji. Děkuji, pane Sterksi. A teď paní Foster která asi zastupuje svého stínového zpravodaje. Ano, děkuji, pane předsedo, budu velice stručná. Ano, pan eh, Terks nám vlastně teď uvedl příklad projektu, který my opravdu podporujeme, Evropské nebe. To je pro nás, pro všechny velice zásadní ale já nechci tady kazit náladu. Každopádně pan Liberacký eh, napsal zprávu velice stručnou, velice eh, velice takovou naplněnou. Ono to všechno eh, vlastně se točí kolem více peněz, více veřejných zdrojů a já absolutně netuším, odkud mají všechny ty peníze přijít. Co se nás týče, tak my jsme hovořili jasnou řečí od samého počátku. Tam, kde máme existující zdroje, tak můžeme provádět nějaké přerozdělení. A pokud chceme nové projekty, tak musíme hledat peníze v rozpočtu, který máme. My tady hovoříme o rozpočtu, který představuje e, miliony a miliardy a jiné peníze ale k dispozici nebudou. Ano, díváme se tady na cestovní ruch, na pilotní projekt. Proč bychom my měli financovat eh, takovýto eh, projekt? A co třeba integrované eh, poskytování jízdenek, tak tady prostě je to vlastně v zájmu těch podnikatelů. Je to prostě pro ně eh, dobré, takže to by snad neměla eh, financovat Evropská investi- eh, unie. Ta by přece neměla dávat obrovské zdroje do něčeho, co je výhodné pro biznis a co by biznis měl financovat sám. My si můžeme prostě stanovit určité hlavní směry, můžeme vyslat určité správné signály, ale prostě ať už se jedná o ten či onen způsob dopravy, tak si ti e, příslušní provozovatele, ti příslušné podniky musí ty věci financovat. My nemůžeme financovat úplně všechno. Stejně bychom to nemohli e, ufinancovat e, totálně všechno. A pak je tady ta otázka cestovního ruchu, tam je obrovská konkurence a tam bychom také vlastně nemohli všechno platit. Ale opakuji, je to na těch podnikatelích, je to na těch firmách, na těch podnicích, aby se sami o to snažili. Takže to bych chtěla říct Eh, chci prostě, to asi to tady trochu pokazím tu náladu, ale nemáme víc peněz, musíme použít jen ty, které máme, vybrat určité signifikantní projekty a tam tím směrem mít, ale všechno to ufinancovat nepůjde. Děkuji paní Foster a teď je na řadě pan Kramer. Děkuji, já zastupuji paní kolegyni Noron, která je na eh, cestě, pracovní cestě delegace. Trvale udržitelný turismus má být zahrnut do rozpočtu, protože to je v podstatě politika v číslech. A když jsme v Lisabonské smlouvě poprvé uvedli cestovní ruch a jsme hrdí na to, že tam je, tak se to musí odrazit také v rozpočtu. Mně nejde o to, aby se to odrazilo nějakou obrovskou částkou, ale že v rozpočtu by se mohla objevit specifická položka pro trvale udržitelný cestovní ruch. Druhé téma věda a výzkum. Provádí se rozsáhlý výzkum, ale někdy i špatným směrem. Od 50. Eh, let se na 50 miliard investovalo do tématu jaderné fúze s informací, že už brzy budeme mít výsledek a podle mě to uslyšíme ještě za 20 let. Ve vědě a výzkumu bychom se měli zaměřovat na nové věci a e, železnice nebude mít perspektivu, pokud nevyřešíme problematiku hluku. A už jsme jednou řekli, že když místo do infrastruktury budeme investovat do kolejových vozidel, tak budeme potřebovat polovinu peněz, budeme rychleji hotoví a bude to efektivnější. Takže to by se mělo zkoumat. A také by se mělo zkoumat to, jak to je možné zapojit do legislativy, aby spolufinancování EU se netýkalo pouze infrastruktury, ale také efektivity. Jde o spolufinancování efektivity. I zde je potřebná změna myšlení. A změna myšlení zapotřebí také u velkých projektů. Jak všichni víte, v Evropské unii a v Evropě jsme stanovili koridory. Ale je potom na jednotlivých zemích, jak s tím budou zacházet. A my víme, že pro velké projekty míváme mnoho peněz, trvá to dlouho, máme zde vnitrostátní evropské příklady. Ale eh, uvedu vám příklad. Koridor po Baltí, Jadran, Tallinn, eh, Varšava a Středozemní moře. To je koridor číslo 5. To má být vybudováno jako železniční koridor a my podporujeme, je to smysloplné. Ale má se také křížit s dalším koridorem, a to je koridor do Bratislavy. Koridor eh, Bratislava, Vídeň, Paříž. A Rakušané chtějí mermo mocí vybudovat eh, dva tunely v Simmeringu a v Alpách. A všichni víme, že už se toho nedožijeme že to bude hotové. Je to drahá věc, i když paralelně podporovaná eh, z EU. Kdyby se jelo z Vídně přes Šoproň rovinou, tak efekt by byl stejný. Prostě bych eh, smysluplně propojil dva koridory rychleji E, efektivněji a s méně penězi. Takže bychom měli uvažovat i tímto směrem, nejenom se pořád ptát, kde vezmeme peníze. Nedomnívám se, že potřebujeme více peněz, potřebujeme jinou politiku a rozuměji pracovat s prostředky, které máme. Děkuji. Pan Kühn je další řečník, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se rád na něco zeptal komise a týká se to i tématu, o němž hovořil před chvíli pan Krámer. Nákladní a osobní doprava na železnicích v Evropě má v příštích deseti letech narůst o 20 a magistrály pro nákladní dopravu budou zvláště zatížené, tak Hlav, významnou roli bude hrát otázka hluku. A bohužel je tomu tak, že my můžeme investovat pouze do infrastruktury, protože je to tak nastaveno. Například EAMTS, to je signální zařízení, infrastrukturní zařízení, zde investujeme do infrastruktury, máme na to e, rozpočet e, mnoha milionů eur ročně. Ale do kolejových vozidel očividně podle těch pravidel nemůžeme investovat, takže spíše investujeme do pevných protihlukových stěn, ale eh, eh, kdybychom eh, přebudovali například brzné zařízení, tak bychom hluk výrazně mohli snížit odhadem. Kdybychom za 10 let předělali brzné zařízení ve všech kolejových vozidlech, tak to znamená 5,4 milionů eur. Samozřejmě museli by se e, zapojit i členské státy a také železniční podniky. Ale kdybychom tam mohli mít položku nějakých 300-350 milionů eur, tak by to bylo vhodné opatření. Dobře, teď za komisi promluví pan Bonucci. Děkujeme, pane řediteli. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise a to je jistě logické, plně podporuje návrhy zpravodaje a chtěl bych eh, říct, že některé otázky teď nemohu do detailu eh, zodpovědět, ale chtěl bych vás požádat, abyste se eh, prostě podívali na historii agentur velice bedlivě. My už jsme v roce 2011 zmapovali efektivnost a také personální otázky eh, u agentur. Eh, teď je zásadní, abychom eh, mohli uskutečnit ty úkoly, které rada, konkrétně EMSE, přiřkla a vy jste to tady také zmínili a e, je tedy zapotřebí e, v tomto směru učinit určité kroky a to se také týká e, ASI a projektu Otevřené evropské nebe. K těm dalším bodům, které tady zazněly, tak Eh, jednotné evropské nebe eh, prostě má snížený rozpočet o 30%. Takže je zase zapotřebí se zabývat tím, jak rychle se nám podaří eh, tuto oblast nějak naplnit konkrétními kroky. Pak zase v některých dalších oblastech je možné výzkum provádět za předpokladu určité racionalizace a to se také do značné míry týká e, těch kolejových vozidel, o kterých se tady hovořilo v souvislosti s hlukem, s hlučností. E, zase pokud má být teď změněn právní základ, aby byl tento aspekt pokryt, tak to si myslím, že jde už nad rámec diskuze o rozpočtu jako takovém. A co se ostatních otázek týče, tak zatím k tomu nemám další připomínky a závěrem ještě jednou blahopřeji zpravodaj. Takže děkuji, pane řediteli, sdílíme stejné obavy. A Teď již nedám znovu slovo zpravodaji, protože není e, fyzicky přítomen a proto navrhuji, abychom přešli k dalšímu bodu programu a tím je bod 5 využívání údajů jméne evidence cestujících. Je to e, stanovisko předložené paní Lichtenbergerovou, která hovoří s panem e, Kramerem, asi trochu flirtují. Nicméně paní Lichtenberger teď jsme u bodu, který se vás týká. Možná, že se vás týká méně než váš soused, nicméně týká se vás. Jedná se o e, návrh stanoviska k e, PNR, jmené evidenci cestujících. Takže e, poprosím o slušnou prezentaci a ještě předtím chci říct, chcete také slovo, paní kolegyně? Chci říct, že zpráva rady k návrhu rozpočtu bude 22. července. My můžeme předložit pozměňovací návrhy až do 27. července. Následně tento dokument by měl být schválen závěrem E, žijí na plenárním zasedání. Ne, opravuje se předseda. Ve výboru by to mělo být 30. srpna, to bude vaše první jednání 6. E, října na výboru pro rozpočet a potom na říjnové plenárce, aby to prostě bylo dostatečně včas před koncem roku. Takže paní Lichtenberger, máte slovo. Ja, herzlichen Dank. Děkuji vám. Otázka PNR, jmené evidence cestujících, předávání dat a využívání těchto dat, to bylo téma, které se projednávalo již během minulého funkčního období velice intenzivně a ti z vás, kteří byli v parlamentu i během minulého funkčního období, si jistě vzpomenou na to, že jsme také uspořádali velice zajímavé slyšení, na kterém vystoupili lidé z praxe. Zvláště šlo o to, že, že jde o data z počítačových rezervačních systémů a zazněla tam celá řada zajímavých příspěvků, například o možnosti neodděl, nemožnosti oddělit eh, sady dat, znovu využívání dat a podobně. Já jsem se pokusila ve svém stanovisku eh, zapracovat také eh, a zohlednit i výroky soudního dvora v této oblasti, které nastaly v dané v poslední době a také zohlednit eh, postoje právního, právní služby Rady, Evropského inspektora ochrany údajů a také různé rozsudky ústavních soudů v jednotlivých zemí, například v Německu. Ty nám jasně ukazují, že v této oblasti nadále panují velké problémy. Ať už je to otázka proporcionalitě, tedy přiměřenosti tohoto postupu. A také je to otázka, zda tímto postupem dosáhneme toho, čeho dosáhnout chceme. Já jsem se nyní pokusila v souvislosti s eh, tématem, které tehdy pro nás bylo zásadní a je to důležité také zde znovu zmínit pro ty, kteří jsou zde noví, to znamená ta otázka nákladů. A také zde jde o rámec nákladů na bezpečnost, tak v této oblasti je třeba se zamluvit, zaměřit na stávající nejasnosti. A já jsem se pokusila eh, své stanovisko formulovat tak, aby zohlednilo eh, nový vývoj právní situace a také vyzývá komisi, aby se v otázce nositelů nákladů vyjádřila. Nyní mi dovolte přejít k detailům. V judikatuře nastal problém s tím, že právní termíny byly velice nejasné. Co je to například závažná trestná činnost? To bylo interpretováno v různých státech různě a to nastuluje právní nejistotu. A já jsem to tedy předjímala s tím, že jsem řekla, je to protiteroristické opatření a je třeba tento pojem používat v souvislosti s protiteroristickým opatřením. A potom by mělo být pojmy jasné, definované, i když tomu tak bohužel není. Měla by se tedy definovat, jakým způsobem se zpracovávají údaje a jakým způsobem jsou předávány třetím zemím. To je jeden z problémů, s nimiž se potýkáme spočívá v tom, že to nejsou pouhé výměny, které jsou upra- upravené příslušnými smlouvami, ale je eventuálně možné, že ta data budou předána dále. A co se týče lhůty pro ukládání dat, pokusila jsem se víc také z rozsudků ústavních soudů jednotlivých členských zemí. Domnívám se, že to je i všeobecná otázka týkající se letecké dopravy. Když je nutné letět, tak zda se člověk musí také vzdát určitých ústavně garantovaných práv jenom proto, aby vůbec mohl letět, protože existuje mm, nárok na důvěrnost dat, na zohlednění lhůt pro uchovávání dat a vymazávání dat. Jak tedy vidíte, snažila jsem se jasně zohlednit aktuální situaci, to, co je eh, na stole. Eh, na základě toho jsem vypracovala pozměňovací návrhy. Už jsem měla možnost hovořit s některými stínovými zpravodaji, ale bohužel ne se všemi. Protože na minulém zasedání ve Štrasburském týdnu jsme eh, měli velice nabitý program, takže se nám nepodařilo uspořádat společné setkání, nicméně jsem vám kdykoliv k dispozici, můžeme to také projednat bilaterálně a možná, že se potom také setkáme za účelem vypracování kompromisů, ale nikoli 1. srpna, také ne 2. srpna. Tak, aby abychom um, neomezili eh, dovolenou znavených poslanců, nicméně jsem vám kdykoliv k dispozici a těším se na vaše stanoviska. Já jsem i členka výboru pro právní záležitosti, takže jsem se zde cítila oslovena a zavázána zohlednit nejenom otázku dopravní, ale i otázku legality, protože zde nastává i výrazná změna politiky leteckých společností. A i letecké společnosti v této otázce budou vznášet náležitou kritiku. Domnívám se proto, že je vhodné, abychom nalezli, nalezli v Evropě společnou cestu, aby tomu nebylo tak, že jako v souvislosti s uchováním dat tam máme jednou 15 let a jednou půl roku. Domnívám se, že jsou to Eh, právní témata, která jsou srovnatelná, protože zde jde o data eh, sloužící k určitému účelu, nebo byla sebrána k určitému účelu, ale potom se použijí jinému účelu. A pokud chceme brát naše ústavní a základní práva vážně, tak musíme postupovat velmi obezřetně. Nejde zde pouze o leteckou dopravu, ale v některých oblastech eh, se zvažuje také rozšíření na jiné formy dopravy a to má výrazný dopad na možnost eh, účastnit se mobility jako takové. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger, za EPP pan Groš. Děkuji, paní eh, pane předsedo a paní zpravodajce, kolega de Grandis tady bohužel není a nemůže hovořit přímo o tomto tématu, ale v rámci EPP se samozřejmě ještě domluvíme s kolegy z jiných výborů. Nicméně dovolte mi na úvod říci, že ve vašem návrhu jsou výrazné změny oproti návrhu komise. Když jde o ochranu osobních údajů, tak jde podle mého názoru o ochranu eh, občanů a ne o ochranu těch, kteří znamenají nějaké problémové případy. Takže pokud to sem jde směrem eh, terorismu a závažné trestné činnosti, tak to je jasné. Souhlasím s vámi, že je třeba zajistit, aby ta data nebyla využita k jiným účelům, než byla sebrána. Takže terorismus, eh, velmi závažná eh, trestná činnost. Bylo by možná dobré se, se dohodnout, protože vycházeli jsme z toho terorismu a velmi závažné trestné činnosti. A když to nyní vypustíme, tak si myslím, že tím problém nevyřešíme. Takže já bych vás požádal, abyste se zde shodli na definici, která bude přijatelná pro všechny země co nejlépe. A potom je zde otázka, zda pohlížíme na věc evropsky nebo mezinárodně. Já se domnívám, že by bylo dobré to udělat z mezinárodního hlediska. A potom uvnitř Evropské unie by se aplikovala stejná pravidla a stejné směrnice. Protože proč eh, si komplikovat eh, více život v Evropě, když už to můžeme provést na té vyšší úrovni. Takže podle mého názoru je důležité to koordinovat s výbory. Ano, souhlasíme s ochranou občanů. A můžeme nechránit teroristy a zločince. A rád bych chtěl mít stejné opatření na evropské i mezinárodní úrovni, aby to nebylo ještě komplikovanější. A poslední poznámka, finanční dopady a úkoly pro letecké společnosti, mají být vázané účelem a mají být poměřované tím, co je přiměřeným opatřením. Děkuji. Děkuji, paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych já přednesla několik připomínek. Nejprve je třeba zdůraznit, že v Evropě a v jednotlivých členských státech existuje různá situace, pokud jde o údaje jmené evidence. Některé státy mají vnitrostátní právní předpisy. Některé státy vlastně testují možnost vzniku takových právních předpisů a pak jsou státy, které vůbec nějak neopravují otázku PNR. Proto ta pravidla v jednotlivých členských státech jsou odlišná. My samozřejmě si myslíme, že pokud se budou rozvíjet ty údaje PNR na národní úrovni, je třeba, aby existovala i nějaká společná evropská pravidla. Souhlasím eh, s předchozími řečníky v tom, že je třeba vyjasnit definice. Myslím, že je důležité omezit působnost směrnice ve srovnání s tím, co navrhla komise. Domnívám se, že ten návrh komise je přehnaný, zejména pokud jde o dobu uchovávání údajů. Pět let to je opravdu příliš dlouho. Chtěla bych vás eh, ještě upozornit na to, že existuje směrnice o uchovávání údajů eh, z telefonických hovorů to znamená uchovávání údajů na straně eh, telefonních operátorů. Tato směrnice byla velice problematicky převáděna do vnitrostátních právních předpisů. Rumunský ústavní soud a také Český ústavní soud i Německý ústavní soud došli k závěru, že některá ustanovení této směrnice jsou v rozporu se základními právy občanů která se týkají ochrany soukromí a i e, v rozporu s některými dalšími právy. A proto v těchto zemích, které jsem uvedla, provádění této směrnice je odloženo. A proto si musíme uvědomit tento precedens i nyní, když diskutujeme o směrnici, o PNR a o tom, jak ty údaje budou využívány musíme se zamyslet, zda je to nezbytné, do jaké míry je to nezbytné a které údaje je třeba zpracovávat a analyzovat. Pokud jde o předávání údajů a o výsledky analýzy, která vychází z těchto údajů do třetích zemí, tady je také třeba zvolit opatrný přístup. protože podle mého názoru nebude možné předávat takovéto údaje do takových třetích zemí, s nimiž EU nemá bilaterální dohody, které by se týkaly právě takového předávání údajů. Mluvím o tom proto, že se jedná o osobní údaje, o údaje dotýkající se soukromí cestujících a proto je třeba jim zajistit ochranu v souladu s evropskými právními předpisy. Vím, že některé země takové právní předpisy nemají, nebo ty právní předpisy vlastně hovoří o nižších standardech, než jaké zná Evropská unie. Ale proto právě takovýto styk s třetími zeměmi by měl fungovat pouze tehdy, existují-li bilaterální smlouvy, kde jsou velice jasná ustanovení, která jasně uvádějí, že v těchto třetích zemích bude zajištěna ochrana obdobně jako v EU. Pokud jde o zpracování údajů, údaje by měly být zpracovávány na území Evropské unie. Členské státy by měly přijmout příslušná opatření za tímto účelem. Dovolte, abych zmínila ještě jednu věc. Ráda bych podpořila kolegy, kteří tady zdůraznili, že je velice důležité také se podívat na náklady na provádění těchto opatření. Protože kdo ty náklady zaplatí? A jak vůbec ty náklady vypočteme? Jak vypočteme, jakou část nákladů eh, ponesou eh, provozovatele, jakou část ponesou členské státy, jak se to vypočítá. Máme vůbec na to nějaké finanční prostředky? A v neposlední řadě chci upozornit ještě na jeden aspekt. Chceme-li si být skutečně jisti, že členské státy nezavedou eh, taková národní opatření, která budou vlastně nižší nebo slabší než to, co je ve směrnici, pak by mělo možná vzniknout spíše nařízení. A to je otázka, kterou chci tady nadnést vlastně k uvaze komise i ostatním kolegům. Nebylo by v tomto lep- případě lepší zvolit cestu nařízení než směrnice? Těším se už na setkání stínových zpravodajů a na názory dalších kolegů. Je to velice důležité téma a musíme skutečně zvolit zodpovědný přístup. Děkuji. Děkuji vám, paní Tykao. A nyní pan Starks. Děkuji vám, pane předsedo. Já hovořím za svého kolegu a přečtu to anglicky, co mi napsal. for... Nejprve chci poděkovat paní Lichtenberger za podrobnou práci. Podporuji její přístup, který se skutečně zaměřuje na citlivé otázky přiměřen, Prostě integrity a bezpečnosti cestujících. Výbor TRAN musí skutečně nalézt rovnováhu, tak aby to nebyla přílišná zátěž pro cestující nebo letecké společnosti, protože by to narušovalo volný pohyb v Evropě. Samozřejmě tady jsou hlavně dvě problematické otázky. Doba uchovávání údají a dále katalog trestné činnosti, v, jak, pro kterou by se toto mělo používat. Souhlasím se zpravodajem, že pětiletá lhuta je příliš dlouhá. Vím, že rada tuto lhutu chtěla ještě prodloužit a proto je důležité, aby parlament skutečně zaujal eh, silný postoj. Nicméně jsem také přesvědčen, že 30 dní by zase mohlo být eh, příliš eh, doba krátká na využití těchto údajů. Je třeba vlastně o tom hovořit i se zúčastněnými stranami, vyjasnit si, jaká by byla optimální lhůta a pokud eh, jde o eh, to, to anonymizaci údajů, tam je to také možné v případě prodloužené lhuty. Eh, pokud jde o seznam trestných činů, ten je příliš široký a často nerelevantní pro PNR. Tento seznam nemůže takto zůstat zachován. Myslíme si, že by se to mělo používat proti závažné trestné činnosti. Terorismus asi by byl um, příliš úzký, protože samozřejmě údaje PNR můžou být užitečné i v oblasti obchodu s drogami a obchodu s lidmi. Uh, takže je třeba skutečně ten seznam dostatečně přesně vymezit, aby nebyl ani příliš široký, ani příliš úzký. Děkuji. Děkuji, pane Starksy, a nyní pan Bradborn. Okay, thank you very much, Děkuji, pane předsedo. Už eh, tady nemusím opakovat některé věci, protože s mnoha souhlasím. Nicméně navázal bych na to, eh, v tom smyslu, že já vlastně v minulém volebním období se působil v právním výboru, kde se právě hovořilo o dohodách s Kanadou, s USA. Vlastně tato jednání stále ještě v určitém ohledu pokračují a proto se o to tedy zajímám. Co se mě týče, já tady vidím eh, klíčový aspekt, který tady byl už zmíněn několika kolegy, a to je vlastně vymezení užití této směrnice. Uh, protože tady se jedná o vytvoření systému, který má být funkční. A v takovém případě je třeba ten cíl přesně vymezit. Je třeba vymezit i ty trestné činy, pro které by se měly používat tyto údaje. Hovořil o tom pan Sterks a já s ním souhlasím, že tady ten seznam navržený komisí je příliš široký. V minulém volebním období jsme se zabývali něčím dosti podobným to byla otázka evropského zatykače, kde nám bylo řečeno, že se to bude využívat jenom u těch nejzávažnějších případů trestných činů. A jak to dopadlo? Zatykač se prostě eh, používá i pro nějaké drobné pašování, což určitě není záležitost, eh, která by měla být chápána jako zásadní mezinárodní eh, trestná činnost. Takže existuje nějaká definice závažné trestné činnosti. Ta by měla být opravdu vymezena. Je třeba jasně říct, co je tím myšleno. Pan Sterex ve svém komentáři hovořil třeba o um, uh, obchodu s lidmi a obchodu s drogami. Ano, to je pravda, to je závažná mezinárodní trestná činnost, ale ten seznam komise je moc dlouhý. Dalším aspektem je to, uh, jaké agentury budou mít právo používat tyto údaje. Uh, a já bych v této zprávě rád viděl zcela jasné uvedení těch agentur, které budou mít přístup. To znamená, zase by měly být vymezeny agentury tak, aby se ty informace nešířily nejrůznějšími ministerstvy. Například ve Spojeném království máme velice omezeně dáno, kdo to může používat. Je to vlastně eh, britská pohraniční agentura. My nejsme navíc v Schengenu, takže máme velice přísnou ochranu údajů pro naše pohraniční agentury. Nevím, jestli ta situace bude fungovat stejně i v rámci šengenského prostoru, to si nejsem jistá, ale to by také mělo být přesně vymezeno. Pak je tady ta otázka doby uchovávání údajů. Souhlasím do značné míry s tím, co tady už zaznělo. Samozřejmě je třeba najít nějaký rozumný kompromis, to znamená dobu, kdy jsou ještě ty údaje užitečné. Pokud ty údaje neuchováváte příliš dlouho, nebudou nějak užitečné, ale zároveň musíme zajistit, že ta doba bude nějak omezena. Doba, kdy budou tyto údaje aktivně využívány. Toto rozlišení mezi aktivním využíváním a pasivním nebo archivním využíváním, to by se také v textu mělo objevit. A pak tady je ještě jedna věc, která právě je otázka toho návrhu zprávy paní Lichtenberger a to je otázka přílohy. Já tady nesouhlasím s paní Lichtenbergerovou eh, ohledně některých věcí, které chce ona vyškrtnout. Například navrhuje, že by se vyškrtl pod odstavec 6, kde se hovoří o platebních informacích, eh, Eh, fakturační adrese a podobně. Myslím, že jak si promluvíte s kýmkoliv ze spravodajství, z cizinecké policie, prostě s kýmkoliv, kdo se tím zabývá. Pokud si koupíte eh, lístek kreditní kartou, tak je prostě nějaká stopa po tom, jak to bylo zaplaceno. Pokud eh, to platíte v hotovosti, tam to není zpětně dohledatelné. A tady právě leží ten problém, protože my musíme zajistit tu dohledatelnost potenciálních podezřelých. Tak, aby to tady pak mohlo být zpracováno pravodajskými službami. Pak tady je otázka těch eh, vlastně informací o pravidelných cestujících. Eh, možná se to tady zaměňuje trochu s tím programem pro pravidelné cestující. Tady je spíše o to, že by nás mělo zajímat, když někdo opakovaně jezdí do nějaké destinace, než to, jestli je někdo členem programu Miles and More a podobně. Jde spíše o vysledování nějakých cestovatelských zvyklostí, protože to zase může být eh, nějaké uh, vodítko eh, pro potenciální hrozbu. A to tež platí i pro pododstavec 13 týkající se informací o vydávání lístků. To je, myslím, také velice důležité pro um, agentury, které se tímto zabývají. A na závěr, pane předsedo, ještě bych řekl, že když se zabýváme tímto stanoviskem, tak to musíme i propojit s tím, co máme na úrovni mechanismu EU-PNR. Nejen s tím, co se dělá v jednotlivých členských státech, aby tady existovala určitá flexibilita, ale musíme také přihlížet k dalším dohodám, které se sjednávají se třetími zeměmi to znamená mezi EU a třetími zeměmi v oblasti PN. Protože myslím, že by bylo dost hloupé, kdybychom měli nastavena nějaká pravidla pro Evropu a pak zase jiná pravidla, když si vyměňujeme informace třeba s USA, Kanadou, Austrálií a podobně. Takže měli bychom to propojit dohromady. To je vše, pane předsedo, a samozřejmě se eh, budu těšit na možnost případně navrhnout nějaké pozměňovací návrhy, které budou přijatelné jak pro navrhovatelku, tak pro stínové zpravodaje. Děkuji, paní Deverak. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat paní eh, Lichtenberger za návrh eh, stanoviska, který se zaměřuje eh, na lepší ochranu údajů o cestujících. Jsem si jistá, že kolegové z výboru LIBE také se určitě soustředí na otázku ochrany údajů a ten, eh, na komentáře vlastně toho Evropského orgánu pro dozor nad ochranou osobních údajů. Uh, Eh, myslím, že je důležité opravdu zajistit harmonizaci v rámci 27 členských států, tak aby, jak to říkal kolega Groš, se lépe dařilo bojovat s terorismem a se závažnými trestnými činy. Jakožto členka výboru TRAN bych především chtěla zdůraznit, že tento návrh směrnice v žádném případě nemůže ještě více zkomplikovat život cestujících a leteckých společností. Chtěla bych také přivítat, už o tom hovořili někteří kolegové, že naše navrhovatelka žádá zprávu o finančních dopadech této směrnice jak na cestující, tak na letecké společnosti. Dále je důležité, aby systém sběru a předávání údajů byl plně v souladu s operačními postupy leteckých společností, to znamená, aby směrnice neznamenala další administrativní zátěž. Já v tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych jenom navázat na připomínky, které tady uvedli kolegové, a zvláště kolega Bradborn, který bohužel už musel odejít. Ještě tedy pár připomínek k návrhu paní Lichtenberger. Ona o to samozřejmě vložila mnoho úsilí. Myslím, že musíme si uvědomit, proč vůbec tuto informaci potřebujeme. A proč vlastně to vlády vyžadují. Je to samozřejmě dáno v důsledku vlastně atentátu z 11. září za 7. června a, a v důsledku dalších zvěrstev, kde tedy byly ohroženy životy lidí. Proto se tedy začalo hovořit o těchto informacích. Také je třeba říci, a pan Reberon už tam také mluvil, kdo vlastně by tu informaci měl mít, kdo by k ní měl mít přístup pokud jde o personál těch agentur. A jenom příklad. Ve Spojeném království ta pohraniční agentura má 25 tisíc zaměstnanců, ovšem méně než 1% z nich má vlastně přístup právě k těm informacím PNR. A zhruba takto by to mělo být, protože ty informace by prostě neměly být volně přístupné všem zaměstnancům, je třeba to jasně vymezit a monitorovat. Pokud jde o některé z těch pozměňovacích návrhů, eh, návrhy 1, 2, 7, 8. To jsou věci, které se týkají závažné trestné činnosti a vymezení v této zprávě, že by se to případně mělo týkat jenom terorismu. Terorismus sám o sobě je pochopitelně klíčový, ale ta závažná trestná činnost, a pan Sterex o tom hovořil, může být širší. Myslím, že to je celkem jasné. Potřebujeme lepší definice, ale jak říkají kolegové, asi by se to mělo týkat obchodu s drogami, obchodu s lidmi, možná prostě znásilňování vražd, pedofilních aktivit. To, to je prostě ty trestné činnosti, které by se to mělo týkat já myslím, že asi si všichni dovedeme představit, co je myšleno závažnou trestnou činností, ale zase na druhou stranu, pokud někdo dostane pokutu za parkování, tak to pochopitelně by tam nemělo patřit, to je snad jasné. Ale je to tedy třeba vyjasnit. Asi by to tam mělo zůstat. Já myslím, že nelze vyškrtnout ten odkaz na závažnou trestnou činnost. Pak je tady pozměňovací návrh 5. Spojené království rozhodně nechce eh, nějak vlastně odstranit eh, systém hranic, takže to je třeba vyjasnit s pohraničními agenturami, vyjasnit, jak by to mělo, jak by to mělo fungovat. A další bod, který bych chtěla zmínit, to jsou pozměňovací návrhy, které se zmiňují o době uchovávání údají 6, 13, 14, 15. Jak to zmínil kolega Bradborn, eh, je třeba najít skutečně nějaký rozumný čas. 30 dní to by asi nestačilo pokud si promluvíte s represivními složkami a podíváte se na to, jak vlastně oni pátrají po zločincích, jim třeba někdy trvá tři čtyři roky, než je dopadnou, tři čtyři roky je sledují, než je dopadnou. To znamená, těch 30 dní by byla příliš krátká lhuta. Já samozřejmě chápu, z čeho paní Lichtenberger vychází. Pět let nevím, jestli to má být ta pravá lhůta. Může to být 4,5 roku, 5,5 roku, já nevím. Ale rozhodně nemůžeme říct, že prostě žádná časová lhůta nebude. E, vždycky záleží na té příslušné trestné činnosti, jak dlouho by se to mělo sledovat. E, jsou vlastně takzvaní teroristi e, spáči, kteří vlastně třeba jsou neaktivní 15 let, než vlastně dostanou nějaký rozkaz, takže je třeba opravdu se nad tím ještě zamyslet. Kromě těchto otázek eh, myslím, že je oprávněné, že se snažíme najít, vytvořit nějaký celoevropský systém. Eh, myslím, že by to mělo zlepšit eh, naši ochranu před nejzávažnějšími bezpečnostními hrozbami, ale je třeba k tomu přistoupit seriózně, nemůžeme vylévat s vaničkou i dítě, musíme samozřejmě chránit práva občanů, ale zároveň musíme taky, také být realisty a uvědomit si, v jakém světě žijeme. Musíme být stále o krok dopředu proti těm, kteří se snaží poškodit celou naši společnost. Děkuji. Děkuji, paní, pane, eh, paní Foster, není pan Sazada. Bardzo děkuji, paní předsedající. Problem s těmi, kteří byli na konci, je taky, že všichni. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě eh, ti, kteří si berou slovo eh, nakonec, tak mají problém v tom, že eh, ti jejich předřečníci řekli v podstatě vše. Já bych tedy jenom zdůraznil, že ochrana bezpečnosti občanů je samozřejmě velice důležitá, na to existuje řada nástrojů například analýza informací zpravodajských eh, složek, anebo to mohou být i bezpečnostní kontroly na letištích. Dnes tady diskutujeme o využívání eh, údajů o cestujících eh, ve snaze bojovat s terorismem a se závažnou trestnou činností. Kolegové tady hovořili o nákladech. Podívejme se tedy na náklady. Jedná se o 600 milionů eur plus 16 milionů, které nesou eh, operátoři či provozovatele. A já bych se tedy zeptala rád komise, co za tyto peníze dostáváme. Souhlasím s tou hlavní tezí zpravodajky, že bychom se měli soustředit především na terorismus. Souhlasím s obavami ohledně využívání údajů, eh, protože ta definice závažné trestné činnosti je zde velice vágní. Myslím, že ze zkušenosti víme, že příliš přesné nařízení nebo příliš výstěžná právní úprava často nepřispívá k naplnění původních cílů a já mám pocit, že to je právě případ ehm, evropského zatykače, který tady už také byl v této souvislosti zmíněn. Děkuji a to je vše. Zadám Higgins. Děkuji, pan Higgins. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako ostatní bych chtěl i já poblahopřát paní kolegyni Lichtenberger ke zprávě. Mám tři problémy. Tři pozměňovací návrhy, eh, s kterými tedy problémy mám. Nejprve dvojka, pardon, dvanáctka, či pozměňovací návrh dvě, bo to udovodnění dvanáct. Tady diskutujeme o rozsahu směrnice o poli působnosti směrnice, e, co všechno by měla zahrnovat za trestnou činnost. A e, tady se říkalo zdůraznit terorismus, soustředit to na terorismus. Teď jde o to, zdali se tedy bude, bude také pokrývat e, obchodování s lidmi, pašování narkotik, praní špinavých peněz a tak dále. Tady jsou samozřejmě otázky toho, že tento typ zločinné činnosti je přeshraniční, nerespektuje žádné hranice. Myslím, že komise tady má klíčovou větu, ale eh, kde říká, že členské státy mohou vyjmout z toho pole působnosti méně závažné trestné činy, u nich by se s přihlednutím jejich systému trestního soudnictví a tak dále. A jak to bude potom e, stíháno a trestáno v členských státech? To je první problém. Druhý, a to také e, vlastně zmínil pan e, Bradburn, paní Foster, e, kolega Sterks a Direk. A jde o těch 30 dnů, o tu lhůtu. To je směšné. Proč vlastně všechny ty údaje schromažďovat a pak mít k dispozici 30 dnů? Já myslím, že pět let je rozumná časová lhůta. Prostě terorismus jen tak nemizí, jak řekla paní Foster. Minulý týden ve Štrasburku jsme vlastně začali minutou ticha abychom e, vlastně vzdali hold obětem e, těch hrůzných činů v Londýně před několika lety. Terorismus prostě číhá za rohem a pokud můžeme e, schromažďovat určité údaje za jinými cíly 10-15 let, tak nevidím, proč by to tady nemohlo být 5 let. A ještě poslední bod. Vlastně směrování tohoto konkrétního návrhu je také hodně založené na tom, aby to bylo všechno vyvážené, aby tady byly záruky, aby tady prostě bylo zajištěno, že ty údaje budou používány pro ten účel, pro který jsou eh, schromažďovány, že se nedostanou do cizích eh, rukou. Do, eh, myslím si, že tady prostě ten, ta lhuta, která je stanovena s tou naprosto nesouhlasím a to pole působnost a otázka působnosti a otázka toho, jak budeme chránit ty údaje, to je pro mě zásadní, protože je třeba ochránit soukromí člověka. Děkuji. A vidíme, že toto jsou tři body, které opravdu všechny zaujaly a vedly k často různorodým důsledkům či závěrům. Jde o to, jak kdo co vykládá a E, co je otázkou priority. A teď za komisi, prosím, paní kolegyně. Děkuji vám, děkuji za to, že jsme byli pozváni a jsme velice rádi, že výbor pro dopravu se také zapojil do tohoto procesu e, stanoviska k návrhu směrnice. Chtěla bych se vyjádřit k několika věcem. Jsou tady dva pozměňovací návrhy, které se zabývají výhradně leteckou dopravou. Je to desítka a sedmnáctka. My oba tyto pozměňovací návrhy vítáme. Vítáme ten váš vklad. A následně chci říct, že všichni vlastně, kteří si vzali slovo, všichni eh, poslanci a poslankyně se zabývali klíčovými záležitostmi celého návrhu. A eh, tento návrh bude také předmětem jednání vašich kolegů ve výboru LIBE. Návrh vnímáme jako velice důležitý pro vnitřní bezpečnost Evropské unie. A zároveň je to návrh velice citlivý. Eh, řada informací, které se ho e, týkají, je vlastně informacemi e, prostě určenými prouze pro některé. E, je třeba v tomto směru také k celé věci přistupovat. My jsme se konkrétně setkali s kolegy z Libe již dvakrát. Hovořili jsme o přiměřenosti, o všech těch klíčových záležitostech, polipůsobnosti, uchovávání údajů, ochrana údajů a tak dále dále a bude vlastně teď právě ještě diskutujeme s kolegy z Libe o všech těchto důležitých otázkách. Samozřejmě, že ten návrh stanoviska, který máme před sebou, by výrazně pozměnil pole působnosti směrnice a asi vás nepřekvapí, že komise by se raději držela toho vyměřeného pole působnosti, s kterým přišla ve svém návrhu. Domníváme se, že v Evropě je e, především tento návrh e, e, cílem, jak bojovat proti závažným trestným činům. Je tady celá řada výhod z toho sbírání údajů a to, že jsme si tady vlastně vybrali evropský zatykač s třemi lety minimálního eh, postihu je vlastně přesně ten nástroj, co se eh, používá. Všechny návrhy, které eh, komise předložila a všechny návrhy, které byly v této oblasti zatím vlastně aplikovány, tak jdou cenou, jdou cestou tedy definování těch, té závažné trestné činnosti a my jsme se od této cesty nevy, neodchýlili. A teď ohledně uchovávání údajů a délky uchovávání uchovávání, tady na to neexistuje nějaký jednoduchý matematický vzorec, ale co se týče údajů PNR, 30 dnů jistě nestačí. Průměrný člověk prostě nemůže cestovat v těch, eh, eh, této lhutě 30 dnů a nebyly by tady žádné údaje, nemohli bychom prostě nic eh, zpracovávat. To, co nám dali E, jako informaci orgány činné v trestném řízení a prosazující právo je těch pět let. Oni by chtěli ještě delší e, období, ale těch pět let je skutečně striktní minimum. A zase v té oblasti prosazování práva v Evropské unii je e, pětileté období pro uchovávání údajů obdobím, které je široce využíváno v celé řadě dalších oblastí, kde se údaje schromažďují. Takže tady je prostě určité odůvodnění toho, proč jsme přišli přišli s pěti letou lhůtou. Ještě dvě věci, které v návrhu stanoviska eh, či v návrhu zprávy jsou eh, probírány, ale tady jsme se tím zatím nezabývali. Nejprve je to režim pro eh, uchovávání údajů. My navrhujeme rámcové rozhodnutí pro ochranu údajů která se vlastně zabývá těmito otázky v oblast, otázkami v oblasti prosazování práva. I když směrnice 9546 eh, by mohla eh, představovat vyšší eh, normy ochrany ze zákona, vlastně není možné ji aplikovat a proto jsme vybrali ten režim ochrany údajů, který jsme předložili. A ještě jedna věc, o které tady dnes nikdo nehovořil, je to pozměňovací věc, která souvisí s pozměňovacím návrhem 1 a 9, užitím údajů PNR a také pro e, konkrétně zhodnocení rizik v reálném čase. To je vlastně e, samou podstatou toho, proč tady existuje PNR. Takže pokud by tento rozsah byl odejmut, tak vlastně už ne, není moc, co by zbylo pro využití PNR. Takže my bychom v tomto směru vás chtěli vyzvat, abyste ještě přehodnotili své stanovisko ohledně těchto pozměňovacích eh, návrhů 1 a 9. A teď náklady. Náklady jsou zásadní. Samozřejmě, že dopravci budou zasaženi tímto návrhem. Eh, studie o dopadech eh, se zaměřila právě na náklady, které by dopravci museli vynaložit. Komise také ještě nechala vypracovat nezávislou studii, která se také e, zabývá. Není to nějaká náhodná studie, je to studie prostě, nebo nevycházíme z nějakých náhodných údajů, ale z studie skutečných expertů. Náklady jsou zásadní, důležité, ale zároveň je třeba vědět, že přesto, jak to celkové číslo bude vypadat, tak to představuje méně než 10 centů na e, euro za pasažéra. A to je ještě vlastně poměrně vysoký, e, e, tam jako máme ještě velkou marži, takže ty náklady nejsou tak strašlivé, jak by se mohly zdát na první pohled. A úplně na závěr bych chtěla ještě říct, E, něco k takové velice citlivé záležitosti. Zpráva se také odkazuje na stanovisko právní služby rady a je tady vlastně takový odkaz na webové stránky, kde to může být, e, z kterých to může být staženo. Stanovisko právní služby rady se vztahuje, ne, vlastně řekla bych to jinak, tento dokument je dokument, který je určen pouze k eh, velmi úzkému eh, využití. Je to dokument, který je důvěrný a není možné ho tímto způsobem prezentovat, takže myslím, že právní, eh, služ, právní stanoviska právní služby všech institucí v tomto směru požívají speciální ochrany, zvlášť takovýto dokument. Prosím, paní Lichtenberger, ještě něco na závěr? I didn't leak the document because I didn't have it. <laughs> Já jsem ten dokument nedala k dispozici, protože jsem ho vůbec sama k dispozici neměla, takže ode mě to nebyl žádný únik informací. Já vlastně můžu mluvit německy, že pak budu hovořit německy. Dovolte mi zareagovat na kolegy a námitky stínových zpravodajů a dalších řečníků. Dovolte mi předeslat jednu věc této diskusi vždy existuje obecná záměna a sice sledování jednotlivých případů, která je možná v rámci justiční spolupráce a kdy v případech, jednotlivých případech existuje ta povinná právní a informační pomoc. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že je zde touha analyzovat data všech cestujících, aby se zjistilo, že například někdo, kdo často cestuje do Guatemaly, je drogový díler a ten, kdo často létá do severní Indie, je terorista. Zkrátka nějaké analogie, kde se analyzují určité typy cestování, ale může existovat celá řáda důvodů, proč člověk jezdí do Guatemaly, do severní Indie, anebo třeba do Pákistánu, třeba tam má někdo příbuzné a podobně. Takže zde jde o to, aby se určité podezření analyzoval na základě eh, dát týkajících se všech pasažérů i těch, kteří mají třeba čistý trestní rejstřík. A s tím souvisí problém, o kterém hovořili mnozí, a to je účel. Když členské státy sami definují, co považují za závažný trestný čin z přeshraničního charakteru, když budeme mít rozdílné katalogy trestních činů, tak to potom bude problém, protože potom bude mít každý členský stát možnost, aby do toho katalogu například e, zařadil špatné parkování, protože je to e, přehnaným způsobem ohrožení veřejného zájmu, protože někdo zaparkoval před výjezdem požárníků. Zkrátka, chceme, aby screening byl tam, kde by to eventuálně mohlo ještě být smysluplné. Je zde ta otázka přiměřenosti. Když bych měl neustále před sebou na stole všechny údaje všech občanů EU a mohla to analyzovat prostřednictvím algoritmů, tak je zde určitá pravděpodobnost chyby, kterou musíme zohlednit také v souvislosti se vznikajícími náklady. Pro mě je zásadní toto. Pokud se rozhodneme, že tyto mechanismy zavedeme, takže je skutečně budeme vázat na dané účely. A tímto účelem je problematika terorismu. Kolegové hovořili o některých závažných trestných činech, které by tam chtěli také zahrnout. Ale to, co se odehrává nyní v rámci stávajícího režimu a tak, jak já chápu návrh komise, tak by to bylo i možné nadále, tak by to bylo možné využít pro celou řadu věcí, protože tři roky to je v různých státech také trestní sazba, která může jít e, e, do hloubky, e, velice nízko do hloubky určité hierarchie trestních činů. To je také důležité si uvědomit. Takže to je pro mě důležitá věc. Další téma, lhůta pro uchovávání údajů. Někteří řekli, 30 dnů je příliš krátká doba. Opakuji zde ještě jednou. Pokusila jsem se vyjít z výroků nejvyšších soudů a ústavních soudů. Hovořila o tom také kolegyně Tykalo, eh, také němečtí kolegové zde vznesli určité protesty a já jsem chtěla tyto soudní výroky zohlednit a říci, co na základě těchto poznatků se mi je vybít možným. Protože tyto dvě zmiňované země jsou vázané e, rozhodnutími svých nejvyšších, nejvyšších soudů. V Německu je to také problematika uchovávání dat, protože i zde šlo o e, uchovávání dat nezávisle na podezření. Potom otázka takzvaného aktivního a pasivního uchovávání údajů. Zde musíme být velmi opatrní. Jde zde o to mít anonymizovaná data, a stanovit tam potom určité vzory. Pokud jsou to jenom tzv. maskovaná data, tak to znamená, že se možnost nahlížet do těchto dat posouvá hierarchicky o jeden stupeň výše a jinak nic dalšího. A podle mého názoru to neznamená dostatečnou ochranu údajů. Co se týče placení v hotovosti a údaji z kreditních karet, zde je také rozdíl, zda budu ukládat informaci, zde bylo zaplaceno hotově anebo kreditní kartou, a nebo budu tedy vycházet z toho, že každý, kdo platí hotově, a priori podezřelý, a nebo zda k tomu uložím i veškerá data té kreditní karty. Já jsem ochotná projednat tyto problémy s kolegyněmi a kolegy, které eh, zde měly námitky. Těším se na intenzivní rozpravu, ale domnívám se, že bychom zde měli zohlednit, že zde nejde o trestní stíhání jako celek, ale jde o to, že údaje každého eh, cestujícího v letecké dopravě se vezmou, provede se screening a potom budou tato data také předána výměnou do třetích zemí, kde nebudeme mít už pod kontrolou, jak s těmito daty tam bude nakládáno. Dámy a pánové, žádám vás, abyste to ještě jednou promysleli. Když jde o navazování mezinárodních vztahů, jsou to ty dohody a úmluvy, o nich už jsme často diskutovali takových situacích to potom bude velmi složité, protože my to potom nemůžeme kontrolovat. My nemůžeme například USA předepsat, že když eh, vlastní údaje o evropských občanech, aby s nimi určitým způsobem nakládali nebo nenakládali. A požadavky, které přicházejí z USA, jsou také čím dál tím rozsáhlejší. Každý rok nás žádají o více a více údajů. Tolik tedy jako prvotní stanovisko k těmto věcem. Dovolte mi ještě něco říci na adresu komise. I když jsem tento dokument také dostala pouze proto, že se někde objevil na internetu, tak nemůžu nyní říci, tak eh, my to prostě vypustíme, budeme se tvářit, jako kdyby to neexistovalo. Já jsem také konzultovala kolegy z výboru Libe, tak to také bylo plánováno, že oni nás budou informovat o svých jednáních, až budeme o dané problematice rozhodovat. A myslím si, že minimum, kterého chci dosáhnout, je skutečná definice závazné trestné činnosti, protože trestní sazba tří let. Zde vás chci vyzvat, podívejte se na vnitrostátní legislativu, to se stát od státu výrazně liší a vyvolalo by to i eh, takové náhodné nálezy, které bych nepovažovala za smysluplné. Já předestřu několik terminologických návrhů, které budeme moci dále projednávat a těším se na vaše podněty a připomínky. Děkuji. Děkuji. 7. září vyprší lhůta pro podání pozměňovacích návrhů a hlasovat ve výboru budeme v říjnu. Děkuji. Dalším bodem na pořadu jednání je Atenská umluva. Je to můj návrh zprávy. V zásadě chci jenom říct několik věcí úvodem a pak doufám, že to můžeme spláchnout poměrně rychle. Přistoupení k úmluvě Atenské umluvě je poměrně dlouhodobá záležitost. Parlament o to jeví velký zájem. Ta umluva sama je z roku 74, protokol je z roku 2002 a zahrnuje celou řadu otázek, které umluva nepokrývala. Jsou tam ty různé otázky pojištění a odpovědnosti a z roku 2009 potom se většina těch důležitých věcí z protokolu dostala do komunitárního práva, e, konkrétně také je tam pokryto, e, pokryty nároky pasažerů v námořní dopravě a Evropská unie tedy by se měla stát smluvní stranou k protokolu. Podobně jako u všech mezinárodních e, smluv je zapotřebí souhlasu Evropského parlamentu. Normálně to je tak, že souhlas je poskytnut v rámci doporučení, ale tady máme situaci trochu neobvyklou. Rozhodnutí rady je přijmout dvě doporučení. Nejprve je to otázka článka, článku 100 smlouvy, který byl transponován a další návrh předložil výbor pro právní záležitosti. Ten vychází z článku 10.12 eh, protokolu ohledně justiční spolupráce a tak dále a e, uznávání a prosazování soudních rozhodnutí. Důvod, proč rada rozdělila ten právní základ, je, je dana tím, že Dánsko má opt-out v právní spolupráci, takže vlastně se Eh, podílelo na eh, přijetí rozhodnutí 1012. Nicméně eh, Dánsko bude jako země smluvní strany také zavázáno tímto článkem. Text dohody tedy je možno buď schválit nebo odmítnout, pokud se nám nebylí, nelíbí. Můj návrh je, že pokud má někdo Eh, nějaký pozměňovací návrh v tom smyslu, že by to chtěli odmítnout, tak eh, navrhuji do 15 hodin 14. července. Navrhuji, abychom hlasovali tuto, o této zprávě zítra, ale bohužel to nepůjde, protože výbor pro právní záležitosti o tom bude ještě diskutovat, takže se k tomu vrátíme ve výboru pro dopravu až v říjnu. Chce k tomu někdo něco dodat? Pan Kozák, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za udělení slova, budu velmi stručný mohu vám slíbit, že tento bod se nám snad podaří uzavřít velice brzy. Děkuji zpravodaji za výborně odvedenou práci. Podporuji tento návrh jak svým jménem, tak jménem své frakce je velice důležité posílit práva cestujících a jak také zpravodaj řekl, hovoříme tady o Eh, záležitosti, která už trvá velice dlouhou dobu a teď jsme se dostali k určitému milníku a eh, Evropská unie bude v této záležitosti klíčovým hráčem. Chci ještě zdůraznit jednu myšlenku. Ono není pouze eh, důležité přijmout tuto úmluvu, ale zároveň je stejně důležité také monitorovat její prosazování do budoucna. Děkuji za pozornost. Já děkuji vám, pane kolego, za komisi. Pan kolega Kosek, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Velmi stručně jen pár slov. Chci vám nejprve poděkovat za zprávu, kterou jste vypracoval a také e, děkuji panu kolegovi Kostovi za jeho příspěvek. A chci zdůraznit, že poté, co tato úmluva bude ratifikována členskými státy Unie, tak to zase umožní ratifikovat e, implementaci na mezinárodní úrovni mnohem rychleji, vzhledem k tomu, kolik členských států také tady eh, Unie představuje. A v neposlední řadě chci říct, že eh, je velmi důležité, aby se toto stalo ještě dřív, než vstoupí v platnost nařízení 392 eh, z roku 2009 a proto tedy členské státy by měly být vyzvány, aby k ratifikaci přistoupily co nejdříve, pokud možno ještě před koncem letošního roku, před koncem roku 2011. A jak vy jste řekl, Dánsko bude ratifikovat, eh, co se jeho týče, přímo úmluvu. Děkuji. Děkuji vám. Takže to už je tedy konec našeho pořadu jednání dnes odpoledne a plavně přejdeme do jednání koordinátorů. Takže prosím, kdo tady nemá co dělat, opustíte laskavě zasedací místnost.